Good morning, dear colleagues. Welcome to our... Dobré ráno, kolegové. Vítejte eh, na druhém dni tohoto zasedání výboru LIBE. Eh, na úvod mám jedno sdělení. Na žádost eh, zpravodajky paní Gabriel poslední bod pořadu jednání dnešní schůze, tedy liberalizace výz pro Gruzii, bude odložen na pondělí 25. dubna. A nyní tedy začněme prvním bodem pořadu jednání, kterým jsou evropské cestovní doklady pro navracení ilegálně pobývajících občanů třetích zemí. Dám slovo panu zpravodaji, aby nám představil svou zprávu. Takže slovo má hned pan Hala Aho. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená komise, dámy a pánové, jedním z hlavních nedostatků společné asilové politiky a společného přístupu k probíhající migrační krizi je e, neschopnost členských států repatriovat migranty, e, jejich žádost o azyl byla zamítnuta a kteří nepotřebují mezinárodní ochranu a kteří využívají asilové řízení jako kanálu pro ekonomickou migraci. Méně než 40 rozhodnutí o návratu je opravdu e, realizováno. E, tento nedostatek e, má několik následků. Za prvé, povzbuzuje ke zneužívání asilového systému. Víme, že čím dál větší počet těch, kteří připlouvají přes středozemní moře, pocházejí ze zemí, kde těžko, kde je malá pravděpodobnost, že budou uznáni za uprchlíky. Za druhé to podkopává důvěryhodnost a legitimitu e, asilového systému v očích evropských občanů. A za třetí to stojí zdroje, které by měly být využiti, vy, využity ve prospěch těch, kteří opravdu potřebují ochranu. E, důvody e, nízkého navracení jsou složité a neexistuje žádné jediné kouzelné řešení. Některé členské státy jsou úspěšnější než jiné eh, v navracení lidí do jejich, bezpeč... do jejich zemí původu. Eh, bylo by užitečné eh, proskoumat zkušenosti a praxe ve členských státech. Neexistuje jediné řešení, nicméně lze provést mnoho drobností na zlepšení situace. Jednou z identifikovaných příčin eh, neochoty některých zemí původu přijímat zpět své vlastní občany je eh, neexistence harmonizovaných jediných cestovních dokladů s dostatečnými bezpečnostními prvky, eh, které by byly zeměmi původu uznávány. Návrh komise se pokouší tento nedostatek řešit. Já eh, v podstatě souhlasím s návrhem na harmonizovaný cestovní doklad, kterým doufáme, že snížíme byrokracii a náklady nejen sami sobě, ale také příslušným třetím zemím. Mé návrhy eh, obsahují také zajištění vysokých bezpečnostních a technických standardů, zejména pokud jde o zajištění proti falsifikaci a padělání. Proto kromě dalších rozšířených bezpečnostních prvků eh, navrhuji eh, zavedení technických standardů pro fotografie poskytnuté pro účely těchto dokumentů. Eh, tyto revidované cestovní doklady nebudou mít pouze rozšířené bezpečnostní prvky, ale měly by také vybudovat důvěru mezi Evropskou unií a třetími zeměmi. Proto navrhuji, aby tam, kde je to možné a nutné, byly uvedeny dodatečné informace e, týkající se e, dotyčného člověka, které e, by měly být zahrnuty v dokumentu jako ochrana proti pašování a obchodu s lidmi. Navrhuji, aby e, dotyčný doklad byl vydán v jazyce členského státu, který ho vydává, e, a k tomu v angličtině a francouzštině a v jazyku příslušné třetí země. E, paní předsedkyně, nesmíme nechat léta plynout, jako tomu bylo dosud, než odstraníme nedostatky v naší spolupráci se třetími zeměmi nebo v dokumentech, které vydáváme. Proto navrhuji, abychom prováděli pravidelné důkladné revize a analýzy toho, jak tyto modifikované cestovní doklady fungují které by zkoumaly i to, do jaké míry jsou tyto dokumenty třetími zeměmi uznávány. Takováto data jsou nutná, abychom získali jasný obraz toho, kde jsou slabiny. Nevíme, eh, do jaké míry eh, množství navrácených osob závisí na eh, cestovních dokladech. Komise, členské státy a policejní orgány čím dál více hovoří o potřebě interoperability IT systémů v Evropské unii a je zapotřebí, aby informace nebyly izolované, ale aby vytvářely ucelený obraz o situaci, e, které čelíme a o tom, jaké kroky musíme podniknout. Abychom zvýšili e, míru uznávání azylových rozhodnutí v Evropské unii a abychom zabránili sekundárnímu pohybu odmítnutých žadatelů. Je zapotřebí zajistit výměnu informací mezi členskými státy, e, pokud jde o vydávání cestovních dokladů a e, o e, seznamy jednotlivců, kteří, jsou, e, kteří pobývají v dané zemi nelegálně. Proto navrhuji, aby kopie cestovních dokladů vydaných členskými státy byly zadány do databázy Eurodac a e, do šengenského informačního systému. Kromě toho, aby tyto cestovní doklady byly široce uznávány a aby byly efektivní, je zapotřebí, aby Evropská unie e, dosáhla efektivnějších dohod o zpětném přijímání s třetími zeměmi. E, uznávání cestovních dokladů by mělo být nutným požadavkem jakékoliv budoucí dohodě o zpětném přijímání a spolupráci. E, paní předsedkyně, imigrace je citlivé a velice spolitizované téma. Proto považuji za nutné zdůraznit, že tento návrh nechce měnit pravidla nebo vytvářet nová pravidla. Jeho úkolem je lepší implementace a lepší vymáhání těch pravidel, která už máme, což si myslím, že je v zájmu všech. Děkuji vám. Děkuji, pane aho. A teď dáme prostor k diskuzi. Nejprve s stínovým zpravodajům. Paní Mussolini, nevidím je tady, ale viděla jsem ji před chvílí. Teď tady ale není. V tom případě dávám slovo paní Daty. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také zástupcům komise a děkuji všem. Um, chtěla bych nejprve popřát dobrý den a chtěla bych poděkovat panu zpravodaji za jeho práci na této zprávě. Socialist Eh, naše skupina SAD se domnívají, že je důležité, abyste byla politika, která funguje a která opravdu bude mít konkrétní rozdílné výsledky. Je důležité, abyste byly komplexní politické koncepce a musí brát úvahu všechny eh, rozměry tohoto eh, jevu. Od toho, jaká je situace v zemi původu, o tom, jak je to po příchodu, jaká, jaká, jak je to v zemích půs, původu, a zjíká se to i tedy návratu. Měli bychom se vždy, vždy dívat na celý komplexní obrázek. A musíme mít také brát eh, v úvahu, a hovořil o tom i zpravodaj, že 60 všech migrantů, kteří by měli být navráceni do země původu, kvůli tomu, že jim nebyl udělen azyl, eh, žijí dále v různých nejistých eh, podmínkách, v chudobě a vlastně nemají žádná práva, nebo téměř žádná práva. Jsou v takovém právním váku, někteří tam jsou vlastně v tomto stavu několik eh, let a nemají ani žádnou naději, protože ty země původu je nechtějí přijmout, buď že nemají eh, doklady, anebo protože vlastně nemají žádné takové ty uznávané eh, cestovní doklady. Otázka je, zda je to takto správné, zcela jistě ne, zcela jistě to porušuje článek 13 toho diskotonu. Nicméně dochází k tomu. A toto nařízení má změnit a opravit tuto chybu. Skupina SAD bude zcela jistě na tom spolupracovat, aby zde byl eh, nový efektivní účinný dokument, který zlepší eh, uznávanost ze strany třetích zemí a zároveň také budeme muset zajistit, že základní práva eh, migrantů budou dodržována. Jedná se o technickou zprávu, o technickou otázku a měli bychom to také brát v úvahu tohoto nařízení. Nechceme tam, aby tam byly nějaké další věci, které by mohly ohrozit ty lidi, kteří se budou navracet. Víme, že navracení je součástí eh, té politiky migrace, ale zároveň to musí být bezpečný návrat těchto lidí do třetích zemí. Já se těším, že dále budu spolupracovat s pravodajem na této věci i s ostatními stínovými zpravodaji a těšíme se na to, že zde bude eh, nakonec eh, tedy legislativa, která bude efektivně, která bude mít konkrétní výsledky. Děkuji. Ještě tady paní Mussolini mezi tím přišla. Děkuji. Paní předsedkyně. My jako skupina, my jako politická frakce souhlasíme s tímto dokumentem. Domníváme se, že je velice významný, protože by vlastně nahradil ten eh, dokument z roku 1994. Od té doby došlo k mnoha změnám Došlo také k různým nouzovým situacím. Teď vlastně probíhá taková chronická krize. My se k této zprávě stavíme pozitivně. A chtěli bychom, aby v tom nařízení se ještě objevovalo více odkazů na Evropskou unii, zejména když hovoříme o těch readmisních dohodách. Měli bychom do toho také samozřejmě zapojit členské státy a měli bychom v tom dokumentu uvádět odkaz na Evropskou unii, ale vlastně pak členské státy budou používat toto nařízení. Jedná se tedy spíše o technický dokument, který usiluje o lepší standardizaci, normalizaci a harmonizaci a také chce stanovit jasná pravidla. Pro nás je důležité, aby ten eh, dokument byl formulován jednoznačně, jasně, ale zároveň, Vzhledem k tomu, že se jedná o technický dokument, tam opravdu musíme usilovat o jednoznačnost, nesmí tam být nic eh, více značného, nejasného. Mm, takže to musí být jasný, homogenní, jednoznačně formulovaný text. Neměly by se měnit podmínky A také bychom chtěli, aby se v tom dokumentu hovořilo o nezletilých osobách bez doprovodu. Když jsme hovořili se zástupci členských států, oni si nepřejí, aby tento návrh eh, je stál nějaké další náklady, další peníze. Děkuji paní Mussolini, nyní paní Svenberg. Hm, Svenberg. Svenberg. Děkuji paní předsedkyně a děkuji panu zpravodaji. Ilegální migranti, kteří odmítají respektovat rozhodnutí o návratu, jsou gigantickým problémem. To není žádné tajemství a ten problém je jenom čím dál větší a větší. Často zkrátka zmizí a propadají různým typům trestné činnosti. Kromě toho je problémem samo o sobě, že zákon není respektován do té míry, že právní společnost je tím pomalu podkopávána. Myslím si, že tento návrh je naprosto naprosto nutný. Eh, problémem eh, problém s, s navracením eh, je eh, velkou potíží pro eh, evropskou legislativu a proto vítám z, z návrh zpravodaje Hala Aho. Zejména souhlasím s pozměňovacím návrhem 5a a sice, že uznávání těch nových cestovních dokladů má být podmínkou pro to, aby občané třetích zemí mohli získat povolení pobytu podle vízového kodexu. paní Winberg, nyní paní Sargentine, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Zase se omlouvám, že jsem dorazila se spožděním. Na úvod bych ráda řekla, že se jedná o technickou zprávu, o technický, technickou otázku, takže měli bychom to nechat v té technické rovině. Protože pokud to budeme trochu překlápit do té politické úrovně, tak budeme mít problémy se dohodnout. A teď vám řeknu proč, alespoň tedy za zelené. Nemyslím si, že problém s tím návratem lidí, kteří překročili povolenou eh, délku pobytu nebo kteří měli zamítnutý azyl, eh, že ten problém je způsoben eh, tím papírováním na evropské straně. Pokud někoho chcete vrátit do třetí země, tak je nutné, aby ta třetí země vás do té, vás vlastně vpustila. A já znám případy, kdy ti lidé by se třeba rádi vrátili, ale jejich vlastní země už je vlastně nechce, už je vlastně nechce uznat a jsou tam problémy tedy s těmi doklady. Takže eh, já se, já se, se ptám, proč vlastně je nutné, aby tyto lidé dostali takovou jakousi propustku, takový doklad, eh, protože eh, je důležité, aby tedy tam hlavně byla ta dohoda s tou třetí zemí, aby oni uznávali vlastně ten doklad. Pokud je to nějaký systém, který má eh, usnadnit ty návraty, aby byly hladší, je důležité, abychom, eh, aby ta, pokud by to mělo eh, přispět k tomu, že ta země je potom schválí, tak dobře, tak s tím souhlasím. To je součástí. Ale nemůžete nemůžete někoho nutit, aby přijal toho eh, člena, nemůžete tu třetí zemi nutit i, a, a, ten, a ten dokument vlastně k tomu nějak nepomůže, když ta země nebude chtít tu osobu přijmout. Takže já chci ještě říct, já si, že, že si myslím, že toto nenapomůže, že to nepomůže. Požádáme ještě o nějaké, nějaká vyjasnění některých věcí. Například tento doklad eh, teď eh, má mít eh, fotografii a Spravodaj eh, říká, že tam mají být nějaké tedy speciální technické formy. Samozřejmě to chápu, asi nestačí nějaká fotografie z pláže, ale jak se tedy, jak, kdy, odkud vezmete tu fotografii? Je to tedy, vezmete ji z nějakého toho systému o žádost o azyl a jak to bude, když třeba někdo nechce se nechat vyfotografovat, protože se bojí, že ho vyhostíte, takže jak se to bude provádět? A to je také jedna věc, kterou bychom chtěli vyjasnit. Myslím si, že to je z mé strany vše, ale já bych vás chtěla požádat, abychom nepolitizovali tuto věc. Pokud to budeme politizovat a tak, tak nedosáhneme porozumění. A nyní paní Veržilia, stínová zpravodajka, chcete vystoupit? Já se omlouvám. Také já jsem dorazila se spuštěním. Ale nejsem vůbec překvapena tím, jak zpravodaj upravil text, nicméně souhlasím s paní Argentíny. Tohle je technický dokument a mělo by to tak zůstat. Jestliže chceme dosáhnout nějakého pokroku, nemůžeme to řešit politicky. Děkuji, ještě ně, někdo chce vystoupit? Obracím se na zástupce komise. Dobré ráno. Jmenuji se Emanuel Kabo. Jsem z ředitelství Home. Jenom několik slov k návrhu komise. Důvodem tohoto návrhu je skutečnost, že v tuto chvíli nemáme normalizované dokumenty pro návrat, které by obsahovaly solidní bezpečnostní prvky. A to je problém. Brání to efektivní readmisní politice, což je jedna z priorit členských států a Evropské unie. My se tedy prostřednictvím tohoto návrhu snažíme v rámci celého toho procesu readmise zajistit, že cestovní dokumenty jsou solidní aby tedy nepředstavovaly slabinu v celém řetězci, jak tomu bylo v minulosti, protože některé země odmítaly cestovní doklady EU vzhledem k tomu, že neobsahovaly solidní bezpečnostní prvky. Jde tedy jen o posílení jednoho prvku tohoto řetězce a jestliže od něčeho nezačneme, nemůžeme řešit readmisi jako takovou. Existuje i celá řada dalších problémů, které musíme projednat s členskými státy. Takže máte pravdu, je to čistě technický návrh ze strany komise ve snaze posílit eh, důvěryhodnost cestovního dokumentu. A několik připomínek k pozměňovacím návrhům. Celá řada z nich se týká technického standardu pro překlad, fotografii, případně více informací. To si ještě musíme důkladně prostudovat, musíme se ujistit, že to proces neskomplikuje a že tedy tyto prvky budou představovat skutečnou přidanou hodnotu. Jde o to, aby ten cestovní dokument se neprodražil a aby jeho užití bylo jednoduché. Pokud jde o článek 5a, aby tedy readmisní eh, dohoda byla navázána na užití cestovního dokladu, to je podle našeho názoru kontraproduktivní. My máme za sebou velice náročná jednání s readmisními zeměmi. Celá řada z nich nechce akceptovat readmisní dohodu takže potřebujeme určitou flexibilitu, vyžaduje se to neustálé politické úsilí a nemůžeme tedy být eh, příliš eh, ostří, to by bylo kontraproduktivní. Pokud jde o výzum, eh, to bychom mohli použít při vyjednávání, je to tedy takový pozitivní argument a ve vztahu k některým třetím zemím, které nespolupracují v oblasti readmise, bychom mohli tedy nasadit eh, argument vízové politiky. Ale tato diskuze o vízové politice by měla být součástí debat o mm, aktualizaci vízového kodexu a do tohoto technického návrhu to nepatří. Pokud jde o využití šengenského informačního systému, my spolupracujeme s komisí na tom, aby bylo možné využít SIS a také Eurodac k tomu, abychom informovali členské státy o tom, že padlo rozhodnutí o readmisi. A je otázka, jestli tedy to, ta informace o rozhodnutí o návratu technicky je eh, průchodná v systému SIS. Problém je v tom, že Eurodac a SIS umožňuje vložit určitá data, ale nikoli dokument. Uvidíme tedy, co bude možné. A vypracujeme tedy studii Eh, přiměřenosti a na základě toho potom navrhneme řešení. Ale zase vlastně to není v gesci diskuze k tomuto technickému návrhu. Eh, chci tedy, chtěl jsem vysvětlit, že se snažíme v podstatě řešit technickou drobnost tímto návrhem. A co je především důležité, je mít, je dosáhnout toho, aby tento dokument byl schválen co nejdříve. Děkuji, pane Kabo. A nyní dávám slovo zpátky zpravodaji. Děkuji. Paní předsedkyně, já nemám nic, co bych chtěl dodat k obsahu, ale chci připomenout kolegům, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 24. dubna. Mně bylo řečeno, že je to 28. dubna v pět odpoledne. Tak to se omlouvám. Dobře, takže můžeme přejít k další části programu. Posílení kontroly některých dokumentů na vnější hranici. Máme tady našeho zpravodaje, myslím, že je to velice důležitý eh, návrh a já mu okamžitě dám slovo. Mulțumesc, doamna președintă. Um, securitatea Europei și a cetățenilor ei este o prioritate absolută. No, děkuji za slovo. Chci říci, že zde se jedná o určité eh, prioritní věci, zejména po eh, těch eh, útocích, po těch teroristických útocích. Takže dnes mluvíme o tom, že je důležité posílit naše vnější hranice. A potřebujeme k tomu dostatečné prostředky. Je důležité jednak modifikovat šengenský hraniční kodex, aby členské státy mohly provádět systematické kontroly, aby tedy každá osoba mohla být kontrolována, aby každý občan mohl být kontrolován, aby zde také byla dobrá databáze a je to důležité, aby tam vlastně byli jak evropští občané, tak tedy i ti, kteří vlastně pochází z Evropské unie. Měly by zde být systematické kontroly pro všechny osoby, které tedy se budou týkat přechodu hranic. V se říká, že členské státy by měly provádět namátkové kontroly na základě eh, hodnocení rizik. A toto hodnocení eh, má tedy konkrétní cíl, má se snažit eh, zacílit na konkrétní osoby a celkově by to pak tedy mělo posílit bezpečnost. Takže jaké jsou ty nejdůležitější prvky této zprávy? Já vás tedy s nimi stručně seznámím. Teď k jednotlivým aspektům e, návrhu komise a k jednotlivým návrhům na výjimky. Pokud členský stát e, kvůli riziku e, podnikne kontroly určitých osob, pak je tu možnost výjimek, ale pouze po určité časové období na všech hranicích. Zacílené kontroly musí být vždycky přizpůsobeny situaci, a e, musí probíhat na, v, v rámci hraniční kontroly. Pak je tu ještě možnost přechodných předpisů e, po, do, po dobu šesti měsíců po vstupu nařízení v platnost. Domníváme se, že ta lhuta šesti měsíců je příliš dlouhá a mám v úmyslu navrhnout kratší dobu. Teď se dostáváme tedy k hodnocení rizika kdy je potřeba provést konkrétní specifické kontroly, eh, informovat Frontex a informovat členské státy. Eh, tady eh, navrhuji 12 měsíců po vstupu nařízení v platnost, aby komise a rada po uplynutí této doby provedla evaluaci těchto předpisů pro zacílené kontroly. Pak jsou to pravidla pro systematické kontroly, neboli pro kontroly všech osob, kteří překračují hranice. Tady je ještě jedna další možnost, a sice zacílené kontroly pouze eh, u osob, kteří eh, zemi opouštějí. Eh, to by v tom případě znamenalo dvojí kontrolu ve velice krátkém čase, čemuž je potřeba se vyhnout. Rumunsko by rádo u zůstalo u systematických kontrol, kontrolovat, e, jak nejvíce to jde. Od listopadu 2015 e, to Rumunsko uplatňuje u všech e, evropských občanů a také na vnějších hranicích Rumunska. To je pro posílení bezpečnosti. K tomu bych chtěla říci, že Členské státy by měly porovnávat svá data se všemi eh, databázemi, pro což eh, platí tedy různá pravidla. Pak tu máme pozměňovací návrh 22, tedy používání všech prostředků, eh, které máme k dispozici, abychom mohli bojovat proti terorismu a abychom zajistili naše hranice. Eh, tady navrhuji, aby, eh, pokud to bude možné, aby občané Evropské unie nebyli kontrolováni na základě databank pro neevropské občany. To znamená, že i e, další databáze by měly být zkontrolovány nejenom SIS, Frontex, Europol, anebo e, národní databáze. Tyto kontroly by mohly nastat na základě bilaterálních dohod mezi, e, Evropsk- mezi státem Evropské unie a státem mimo Evropskou unii. Eh, tady také eh, lze spolupracovat s mezinárodními organizacemi. Takže eh, zkrátka, Evropská unie musí lépe mezinárodně spolupracovat s třetími zeměmi na boji proti terorismu. Nedávné teroristické útoky bohužel ukázaly, že bezpečnost evropských občanů musí být silněji zajištěna aby nemuseli žít ve strachu, nesmějí eh, mít strach v životě. Já jsem eh, mluvila s mnoha evropskými občany v různých členských státech a zjišťuji, že lidé mají dojem, že Evropská unie toho nedělá dost a že eh, teprve zpětně příliš pozdě začíná jednat zatímco teroristé jsou čím dál lépe připravení, zatímco my vždycky jenom potom litujeme a vyslovujeme politování nad tím, co se stalo. Možná bychom tedy v budoucnu měli pracovat méně byrokraticky zajistit vnější hranice. A k tomu musíme co nejrychleji schválit eh, návrh, který máme před sebou, abychom zabránili dalším mrtvým a zraněným. Eh, teď máte možnost se vyjádřit, jenom připomínám, že 28. dubna je lhuta pro pozměňovací návrhy. Děkuji, paní Kudrická, prosím. předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat paní Makovaji za komplexní prezentaci. My jako EPP souhlasíme obecně s obsahem této zprávy, která reaguje na výzvy budoucnosti, zejména ohledně mm, nutnosti zaručit bezpečnost uvnitř šengenského prostoru. Souhlasíme s tím, že hlavním takovým požadavkem má být bezpečnost evropských občanů. A proto musí být chráněna vnější hranice šenkenského prostoru a to efektivnějším způsobem, eh, včetně tedy lepšího, efektivnější výměny údajů, eh, údajů a také samozřejmě tam musí být zachována ochrana osobních údajů. Eh, jsem také ráda, že se tam navrhuje to přechodné období 6 měsíců pro vzdušné hranice ehm, protože zejména na začátek to nebude mít eh, vlastně eh, proporční dopad, ale musíme být realističtí a pragmatičtí. Znamená to, že bychom měli schválit to šestiměsíční přechodné období pro vzdušné hranice, já, bych, já také hodlám předložit některé pozměňovací návrhy, které by do, umožnily mít přístup k některým databázím, které by umožnily zjistit, zda tedy ten člověk eh, nepůsobil nějaké hrozby veřejnému pořádku. Také je důležité, aby zde docházelo k plnění databází a k výměně informací. Zároveň bych chtěla ještě zdůraznit eh, význam některých zemí, některých členských států, které jsou v Evropské unii, ale nejsou v eh, Schengenu. Je důležité, aby tam došlo tedy k harmonizaci všech systémů, aby i tyto země dokázaly efektivně chránit šengenský prostor. Myslím si, že je také dobré eh, mít tam lhuty a také, aby finanční, aby, pardon, aby Evropská komise také poskytla finanční podporu evropsk, eh, členským státům a musíme se také zamyslet, kolik tedy těch Eh, vstupů vlastně máme zavádět na těch hranicích. Chtěla bych ještě poděkovat paní zpravodajce a těším se na další spolupráci, která zaručí co nejlepší verzi tohoto dokumentu. Děkuji paní Kudrická, nyní paní Fajon. Děkuji paní předsedkyně, děkuji Monice za úvod. Nejsou žádné pochyby, že chceme zaručit bezpečnost evropských občanů já mám však eh, některé obavy a teď z nich uvedu pouze několik z nich. Myslím si, že tento návrh komise je velice orientovaný, příliš orientovaný na bezpečnost a že tam trochu chybí ten princip eh, přiměřenosti. Pokud se tedy, doufám, že komise také ještě získá slovo, tak já se jich zeptám, proč neučinili posouzení dopadu, které většinou je součástí takových návrhů. Nemáme žádné empirické důkazy toho, že systematické kontroly všech eh, cestujících, kteří přecházejí eh, hranici, eh, povede k větší bezpečnosti. Mm, už dnes jsou pracovníci pohraniční stráže už přehlceni těmi požadavky vizového kódu a šengenského informačního eh, kódu. Když jsem byla zpravodajkou pro balíček inteligentních hranic, tak jsem několikrát navštívila hranice a mohu vám říci, že mnoho těch pracovníků na hranicích mi řekli, že když jsou tam takové ty špičky, eh, tak nejsou schopni, že nestíhají systematicky kontrolovat všechny doklady Eh, zejména se dotýká tedy těch eh, letišť. A zde vlastně <laughs> hovoříme teď, a teď vlastně zatím se to, to systematická kontrola provádí pouze asi na třetině všech hranic. Pokud se podíváme, no pokud víme, že tedy Evropané um, ehm, stvoří asi dvě třetiny těch eh, občanů, Musíme si uvědomit, že je zde problém, že komise nedokázala ještě možná také zvážit, jak to bude vypadat s praktickým prováděním toho návrhu. Já se domnívám, že systematické kontroly všech nahlížení pokaždé do těch databází bude mít vlastně neproporční eh, dopad eh, minimálně na některých eh, mm, hranic. Třeba uvedu případ hranice mezi Slovenskem a Chorvatskem. Tam už teď jsou praktické potíže s prováděním Každý rok tu hranici překročí asi 52 milionů lidí, zejména v té letní sezóně. Tak zase třeba mezi Španělskem a Gibraltarem tam každý den překročí tu hranici eh, desetitisíce lidí a ti by měli být všichni systematicky kontrolováni. Takže když eh, um, pečlivě zvažuji tento návrh, tak já si myslím, že požadavek na ty, že ty systematické kontroly by tam neměly být, že by to mělo být pouze kontrola, která vychází z posouzení, z rizikového posouzení. Takže pak má být tedy, eh, namát, buď tedy to dělat namátkové, nebo se soustředit na na ty rizika a že ti, ti nízkorizikoví občané by měli být vyňati z těchto kontrol. Já předložím pozměňovací návrh v tomto smyslu. Doufám, že se nám podaří zlepšit ten návrh, protože zcela jistě nechceme další nějaký legislativní akt, který vlastně bude špatný a který nebude vůbec v praxi proveditelný. Děkuji nyní paní Tajon a paní paní Intelfant. Děkuji. A děkuji eh, zpravodaj za prezentaci. Já se mohu připojit k většině obav, kterou, které právě vyjádřila paní Bajon. My chceme mít bezpečnostní opatření tam, kde jsou nezbytná, ano, ale měla by být také proporční a nezbytná. Jinak to nemá smysl. Hovoříme tady o opatření, které bude mít potenciálně obrovský dopad na dopravní toky. A já sdílím obavy z toho, že chybí vyhodnocení dopadu, jaký ten dopad tedy opravdu bude. Francie to zkusila na letišti Charles de Gaulle na jeden den a byl z toho takový zmatek, že po jednom dni toho nechali. Jestliže to nezvládlo letiště Charles de Gaulle, jak můžeme čekat, že to zvládnou jiná letiště? Já si tedy opravdu myslím, že potřebujeme, aby bylo provedeno vyhodnocení dopadu předtím, než dospějeme k nějakému rozhodnutí. Zdá se mi také, že komise systematicky eh, nepředkládá návrhy, které by se opíraly o vyhodnocení dopadu. Minimálně tedy na půdě výboru Liba, já nevím proč. Také bych ráda věděla, proč možná máme výjimky ze systematických kontrol u pozemních a námořních hranic, nikoli však u leteckých. Také nechápu tu logiku mezi tím, že tedy pravidlem by měla být systematická kontrola a výjimkou by mělo být ještě zpřísnění těchto kontrol v závislosti na riziku. To znamená, že můžete dělat přesně to, co potřebujete, řešit konkrétní riziko. A cokoliv, co není riziko, proč bychom tedy měli provádět systematické kontroly tam, kde není riziko? Takže by to mělo být opačně, to tím eh, pravidlem by měly být rizikové kontroly, tedy ty zpřísněné kontroly a výjimkou systematické kontroly. Je třeba také zohlednit co už máme k dispozici? Máme k dispozici údaje o pasažerech v letovém provozu. A slyšela jsem, že členské státy vyvíjejí tlak na přepravce, aby uchovávali data i o pasažerech leteckého provozu v rámci Evropské unie, což by však bylo porušením stávající legislativy a měli bychom se na to zaměřit. A také bychom měli tedy eh, porovnat eh, to, jak se vzájemně ovlivňují tyto dva návrhy, tedy náš návrh a návrh systematických kontrol na vstupu a výstupu. A když hovoříme o vyhodnocení rizik, na jakém základě ta rizika budeme hodnotit? Podle určitého rizikového profilu nebo jak? A konečně, chci nás vyzvat, abychom si zachovali určitou míru odstupu a nevylévali s vaničkou i dítě. Chceme dosáhnout bezpečnosti, ale musíme hodnotit velmi důkladně, odkud ta hrozba přichází. Myslím, že v lidské povaze vytlačovat to riziko, předpokládat, že vždycky přichází z vnější, vnějšku, ale když se podíváme na ty teroristické útoky z nedávné doby, tak vlastně ta hrozba nepřijela ze zahraničí, vznikla uvnitř. Takže ano, musíme přijímat bezpečnostní opatření, musí však být proporční, nezbytná a efektivní. Děkuji. Děkuji. Paní Veršia. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji. Sdílím tedy výsledky analýzy paní Fajo a paní Intervelt. Myslím, že všichni máme především na mysli bezpečnost obyvatel Evropy a také víme, že ty první reakce Eh, na danou situaci nikdy nejsou ideální. Například po útocích eh, v Madridu Například tedy opatření po teroristických útocích eh, v Madridu vedla až k soudnímu řízení před Evropským soudním dvorem. A myslím si, že tedy řešíme kontrolu eh, vnějších hranic a kontrolu našich občanů téměř obsesivně. Je však jasné, že takováhle opatření budou mít dopad na toky cestujících a povedou ke spoždění. A to si samozřejmě vyžádá i další náklady pro Evropskou unii a členské státy. zvláště kdybychom se chtěli vyhýbat poždění. Zpravodaj také hovořil o lepší zahraniční spolupráci. Nemyslím si, že v evropském textu můžeme vyžadovat něco od třetích zemí. A mám ještě otázku. Všichni víme, že skutečný problém že skutečným problémem je spolupráce mezi členskými státy, které neplní své závazky. Paní Fajon nám nabídla takový příklad. A pokud jde o proporcionalitu a vyhodnocení dopadu, které jsou nezbytné, Sophie Intervelt použila příklad letiště Charles de Gaulle. Já bych ráda použila příklad malého letiště ve Štrasburku. Tam se také snažili zavést systematické kontroly, ale nefungovalo to. Protože tak malé letiště, jako je ve Štrasburku, nemá dost strojů na to, aby provádělo toto tento typ kontrol. A já chci také říci, že držím palce těm, kteří se odváží leta do Štrasburku. Já raději jezdím vlakem, protože se chci vyhnout eh, zásadnímu spoždění při odjezdu. Členské státy doposud měly možnost systematicky řešit kontrolu hranic v rámci Schengenu. Po útocích v Paříži v lednu 2015 Francie rozhodla o kontrole hranic, ale nakonec tomu nedošlo a snažíme se nyní o změnu fungování šengenského prostoru tím, že bychom vlastně na tu druhou stranu přenesli důkazní břemeno. Já si ale nejsem jistá, jestli to může fungovat. A také si nemyslím, že případné problémy lze řešit jen tím, že vyprodukujeme další evropský text. Já prostě mezi těmi přijímanými opatřeními nevidím žádnou přímou souvislost. Myslím, že se snažíme ze všech sil nyní upravit všechny texty k danému tématu. Ale je otázka, jak to koordinovat eh, s úpravou legislativních textů, které se týkají eh, reformy Eurodac, eh, údajů o pasažerech letového provozu a tak dále. Já se tedy snažím sledovat ten vývoj, ale téměř se v tom ztrácím. Myslím si, že členské státy se tím snaží tak trochu vyvléci ze své vlastní zodpovědnosti ale myslím, že tedy ta snaha přehodit odpovědnost na Evropskou unii občanům příliš nepomůže. Já se tady snažím trochu provokovat. A řík, řeknu také, že si myslím, že se nám vlastně stejně nepodaří před, předejít nějakému budoucímu útoku. Děkuji. Paní předsedkyně, také děkuji paní Maková za její prezentaci, ale musím říci, že s ní sdílím celou řadu obav. Bezpečnost je velký problém, ano, ale je třeba vzít v úvahu proporcionalitu, nezbytnost. A to zatím nebylo. To nám zatím vlastně komise jasně nevysvětlila, jak by to mohlo fungovat. A jak Tania Fajon řekla, chybí vyhodnocení dopadu. Když nám komise říká, že myslí na všechno, proč jste tedy neprovedli vyhodnocení dopadu u tohoto opatření? K tomu, myslím, mělo dojít, protože jde o velmi konkrétní opatření. Pamatuji si na první zasedání stínových zpravodajů. Tam nám komise řekla, že tedy Frontex původně odhadoval, že zpřísnění kontrol zpomalí průchod jedné osoby kontrolou pouze o jednu či dvě sekundy. Nicméně praxe ukázala, že tomu tak není. Například na letišti Charles de Gaulle. A víme, jak to vypadá eh, ve Štrasburku. Takže tady v tomto kontextu nám opravdu chybí vyhodnocení dopadu. A já nevím, jak bez něj pokročit dál. A ještě chci upozornit na jednu další věc. Všichni dobře víme, že pokud jde o teroristický útok, pachateli, pachatelé, pachateli byli lidé, kteří vyrostli na tomto kontinentu. Nejsou to, nebyli to uprchlíci. Takže to je velmi důležité rozlišovat. Na jednom z těch eh, zasedání s komisí, které jsme řekli, že lidé tedy eh, překračují hranice, protože jsou jako turisté eh, a protože jsou uprchlíci, ale je třeba si uvědomit, že nám jde o to podchytit osoby, které se vydaly bojovat do Sýrie a vrací se. To jsou potenciální teroristé a na ty bychom se měli zaměřit. A také si myslím, že tedy to opatření by mělo být konkrétní, odvíjet se od vyhodnocení rizik, ale pak je otázka, jak nadefinujete, nadefinujete riziko. Podle etnického původu, tedy budete kontrolovat kohokoliv s tmavou pletí a, a běloši klidně projdou, jak to prostě bude fungovat. A já chci ještě něco poznamenat k třem pozměňovacím návrhům 14 paní Makovej. Tam hovoříte o tom, že v případě dočasného zavedení pohraniční kontroly na vnější hranici, kontroly, tak budou použity kontroly v rozsahu, jak je to uvedeno v článku 7.2. A to znamená, že členský stát na tom interní hranici by mohl automaticky, bez toho, že by se obrátil na komisi, uplatnit stejná pravidla. Já si nemyslím, že ovšem tohle opatření by mělo být automatické. pokud bude takové opatření, mimořádné opatření třeba uplatnit, je třeba nejprve získat souhlas. Potom pozměňovací návrh 21. Tam se říká, že je třeba konzultovat relevantní databáze. Jsou to zmíněny konkrétně tři. Já si myslím, že ten seznam by měl být eh, úplný a ne otevřený, na který, tedy seznam, na který by bylo možné kdykoliv přidat jakou, nějakou další databázi. A potom pozměňovací návrh 22. Tam se říká, že databáze, vzhledem k tomu, že máme dohodu s třetími zeměmi, tyto databáze by neměly být zahrnovány automaticky, ale ta data by měla být ověřena v databázích eh, imigračních úřadů a pak teprve zpracovávána dál paní Wienberry. E, děkuji, paní předsedkyně, a děkuji zpravodajce. V dnešních dobách je nesmírně důležité e, mít kontroly. Já jsem velice pro e, kontroly vzhledem k tomu, co se v Evropské unii děje stále častěji, teroristické útoky a tak dále. Takže já řeknu, že radši si počkám ve frontě na letišti na kontrolu nebo na vlak a na to si člověk zvykne právě tak na to, že právě na letištích nebo dalších místech je více kontrol. Teď momentálně si můžeme říkat, že je to obtížné a že to trvá dlouho, ale musíme myslet také na naši bezpečnost. Pokud jde o návrhy zpravodajky, tak já vítám tento návrh, ale e, zároveň e, bych chtěla říci, že teroristé e, už jsou mezi námi a v, nej, v největší většině případů mají občanství Evropské unie. Víme, že máme asi pět nebo šest tisíc teroristů v Evropské unii, takže nestačí kontroly na takzvaných vnějších hranicích, ale členské státy musí převzít kontrolu nad svými vlastními hranicemi. Já vítám pozměňovací návrh 3 zpravodajky, který požaduje, aby tyto kontroly byly prováděny při eh, vstupu i eh, výstupu z Evropské unie. Potom pozměňovací návrh 18 říká, že eh, by, mělo, že by to měla být šestiměsíční přechodné období. Já si myslím, že by to nemělo být šestiměsíční, ale tak dlouho, jak to bude potřeba. Děkuji. Paní Mussolini žádá o slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já souhlasím s návrhem paní zpravodajky i s tím, co řekli stínoví zpravodajové. Když ale poslouchám eh, svoje kolegy, tak eh, musím říci, že Nemůžeme eh, jaksi předvídat eh, zemětřesení, nemůžeme zabránit sopkám a tak dále, ale zdá se, že přesně o to se snažíme. Evropská unie říká, zaveďme více kontrol na vnějších hranicích. Ale co to, co se děje uvnitř? Máme spoustu různých systémů, které do sebe nezapadají a tohle by měla být eh, evropská reakce. Měli bychom překonat egoismus členských států. Já bych chtěla učinit takové srovnání. Tady v Bruselu máme letiště za Ventem, A teď musíme na letiště přicházet s tří nebo čtyřhodinovým předstihem. V Bruselu je údajně šest různých policejních eh, složek, policejních obvodů. Eh, pokud ztratíte eh, pokud ztratíte pas nebo vám ho ukradnou v určité čtvrti, tak musíte se potom vrátit na policii tam v té čtvrti. Nemůžete jít eh, do jiné části Bruselu. Proč není možné to interně provázat? Jak to, že není možné eh, koordinovat policii? Eh, to je problém Bruselu a je to problém i jiných míst. Takže já souhlasím s tím posílením opatření, Máme Eurodac, máme další systémy, které jsou zmíněny v různých zprávách, tak propojme to. To by posílilo naše kontroly nejen na vnějších hranicích, ale i interně. Zapomeňme na sobectví členských států a přinučme je ke spolupráci a sdílení dat. E, děkuji, paní Mussolini. Chce si komise vzít slovo? Dobře, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. E, nejprve bych chtěl poděkovat e, výboru Libe za to, jakou prioritu klade na toto téma právě tak eh, jako na eh, další části eh, balíčku hranic z prosince 2015, což je návrh na vytvoření Evropské pobřežní a pohraniční stráže. Já se omezím na několik obecných připomínek a potom samozřejmě zareagujeme detailněji, až text pozměňovacích návrhů od zpravodajů dostaneme. Takže první obecný komentář. Někteří říkají, že toto je návrh odůvodněný zejména bezpečností. Ano, to je pravda ale neměli byste tento návrh chápat jako něco izolovaného. On je e, součástí celé série iniciativ a opatření ze strany komise s cílem lépe zvládat e, migraci obecně a lépe zvládat vnější hranice. Takže ano, toto je návrh zacílený spíše na bezpečnost, nicméně komise nenavrhuje pouze e, texty motivované bezpečností. Pak máme iniciativu znovu usídlování, relokace, e, iniciativu pro legální trasy pro migranty a tak dále. Druhý obecný komentář. Někteří členové výboru se e, vyjádřili k neexistenci posouzení dopadu k řadě nedávných návrhů komise. Ano, je pravda, že v principu by posouzení dopadu mělo být vypracováno. Myslím si ale, paní předsedkyně, že to je tak spíše na obecnější politickou diskuzi, e, která by neměla ovlivnit diskuzi o tomto návrhu. Protože můžu vás ujistit, že tento návrh eh, není vypracovaný jen tak od zeleného stolu. My pracujeme s členskými státy a s jejich pohraničními službami, diskutujeme s Frontexem. Takže ten návrh není úplně eh, nepodložený, jenom protože neexistuje posouzení dopadu. Obecná debata eh, o tom, že nejsou posouzení dopadu, to si myslím, že je jiné téma. Otázka proporcionality. Chtěl bych připomenout, eh, paní předsedkyně, eh, jak to vypadá dnes. Už teď mají členské státy povinnost systematicky kontrolovat všechny lidi, kteří přecházejí vnější hranici, včetně občanů Evropské unie. Takže všichni už dnes musí být kontrolováni. Všichni, každý člověk, který přejde hranici. Takže to není problém. To, takže systematické kontroly nejsou otázkou proporcionality. To jsou předpisy, které existují už nyní. Tento návrh se snaží o to, aby během těch systematických kontor, kontrol bylo také povinné systematicky kontrolovat v databázích. Aby tento princip systematických kontrol v databázích existoval. A dále, což komise jasně vysvětluje ve vysvětlujícím prohlášení, mohlo by to mít negativní dopad na čekací doby na hraničních přechodech. Proto také komise ve svém návrhu umožňuje výjimku na pozemních a e, mořských hranicích. Proč te, činíme rozdíl mezi na jedné straně mezi pozemním a, po pozemní a námořní hranicí a na druhé straně e, vzdušnou hranicí? To je navázáno na stávající infrastrukturu a na to, jak se kontroly provádějí a na povahu provozu. Já nevím, jaká je přesně situace na štrasburském letišti, které tu bylo zmíněno, ale obecně na letišti každý cestující musí už teď eh, se prokazovat na hraniční kontrole a je kontrolován. Evropští občané jsou vždycky kontrolováni, musí prokázat svou totožnost a eh, občanství. A potom eh, další kontroly se provádějí už dnes na základě posouzení rizika, Tady bych vás odkázal na společné indikátory rizika, které byly vypracovány v loňském roce v kontextu eh, boje proti eh, zahraničním teroristům. K tomu bych ještě dodal, že samozřejmě v boji proti terorismu eh, to není žádný všelek. Není to ten návrh, který, ukon, který skoncuje se všemi bezpečnostními hrozbami. Nicméně, tento návrh pomůže na hranici zachytit teroristu, když odjíždí nebo když se vrací. A v, tady bych odka, odkázal na uh, poplach, v, na systém alarmu v SIS e, u lidí, kteří mohou být zahraničním bojovníkem. Systematická kontrola umožní tyto osoby detekovat, když opouští šengenský prostor nebo do něj přijíždějí přes vnější hranici jiného členského státu, než je ten, jehož jsou občany. Na letištích tedy infrastruktura e, umožňuje přidat k už teď systematickým už teď existujícím systematickým kontrolám další systematickou kontrolu v databázích. Eh, v radě se kloní k přechodnému období, protože může eh, vzniknout potřeba vytvořit další kontrolní eh, budky, nabrat další personál a těch šest měsíců většina členských států považuje za přijatelné přechodné období. Spravodajka navrhne kratší období, což je ještě na další diskuzi samozřejmě v nadcházejících trialozích. Na pozemních hranicích je situace jiná. Tam záleží na uh, zeměpisných podmínkách. Uh, někdy, někdy uh, je na silnici pouze jeden pruh například, takže by mohl být problém provádět systematické kontroly u všech řidičů, všech cestujících v autě, v autech. Eh, proto komise umožňuje výjimku na základě eh, analýzy rizika v případě, kdy by došlo k negativnímu dopadu na provoz na hraničním přechodu. Je na členských státech eh, prokázat, že skutečnost, že, nepro, že se neprovádějí systematické kontroly v databázích, neovlivňuje bezpečnost. Tak eh, paní předsedkyně, ještě poslední komentář k aplikaci tohoto principu na vnitřních hranicích v případě, kdy eh, členský stát eh, znovu zavede hraniční kontroly. Tady bych chtěl říci, že ne všechna ustanovení pro, vnitř, pro vnější hranice automaticky platí v případě, kdy členský stát dočasně zavede hrační, hraniční kontroly na svých vnitřních hranicích. Například pokud provádí eh, hraniční kontroly, aby zabránil fotbalovým chuligánům, pakliže se hraje nějaký důležitý zápas, pak patrně není důvod vyhledávat ve všech eh, databázích. Tady není nic automatického. Kontroly, které se provádějí na vnitřní hranici v takovýchto případech, eh, záleží na konkrétní situaci, na tom, jaká je hrozba a jak na ní lze nejlépe reagovat. Takže tady se automaticky neuplatňují všechna ustanovení, která platí pro vnější hranice. A teď bych ještě rád prohlásil, že jsem připraven k další diskuzi. Děkuji a nyní dám slovo znovu na ještě Sofii. Jenom velice, jenom velice krátce, Sofii, prosím. Ano, velice krátce, protože eh, pan eh, z komise říkal, že eh, komunikují se zainteresovanými stranami, s zástupci letišť a tak dále. Tak v tom případě proč neznáme výsledky těchto rozhovorů? Když neprovádíte úplné posouzení dopadu z důvodu, které stále ještě úplně nechápu, pak si myslím, že bychom měli mít přístup k informacím z těchto hovorů. A měli bychom také dostat ty analýzy do toho, proč si myslíte, že členské státy by měly mít povinnost provádět systematické kontroly místo aby využíval možností, které má už teď k dispozici k provádění kontrol. Takže pane Tesousta, chtěl byste odpovědět? K tomu prvnímu já se podívám, co máme písemně a co vám můžeme dát k dispozici. Děkuji. Paní Makovej. Děkuji. Já si myslím, že by bylo dobré eh, získat eh, nějaké závěry komise z těch diskuzí s příslušníky eh, pohraničních kontrol. A k tomu, že neexistuje posouzení dopadu. K tomu bych chtěla říci, že bychom se měli podívat na realitu. Ta je sama o sobě posouzením dopadu. Ti, kdo páchají teroristické činy, přecházejí vnější hranice a potom vnitřní hranice. Víme, že se to děje. A proto bychom měli posílit kontrolu na hranicích. Teď eh, v této zprávě hovoříme především o vnějších hranicích. Eh, já souhlasím s tím, že by bylo skvělé, kdybychom získali ten materiál z eh, diskuzí komise eh, s pohraničními strážemi. Nicméně víme, že ta situace je, jaká je a měli bychom podle toho jednat a ne jednání nějakým způsobem eh, odložit kvůli formalitě, jako je posouzení dopadu. Mnoho kolegů eh, zmiňovalo chaos na některých letištích, když se pokoušeli o systematické kontroly. Nastalo to v první den podobného pokusu a k tomu bych chtěla říci, že když něco děláte poprvé, tak ano, může se to stát. Ale potom se poučíte z chyb a naučíte se to dělat tak, aby aby to přinášelo cestujícím méně a méně potíží. Dále, my to neděláme pro své osobní pohodlí, abychom nemuseli dlouho pobývat na hranicích. My to děláme proto, abychom zabránili teroristům a abychom především zabránili eh, úmrtím. Právo na život je první mezi lidskými právy. Možná jednu otázku, na kterou patrně nenalezneme odpověď dnes. Pokud nechcete systematické kontroly, tak co jiného? Já si myslím, že pokud někdo řekne, tohle není dobré, my to nechceme, tak napadá vás něco jiného, co by bylo podobně efektivní a co by nám umožnilo zjistit, kdo přichází a kdo odchází přes naše hranice. Děkuji. Děkuji vám, paní Makovej. Jak už jste zmínila, lhuta pro pozměňovací návrhy je 28. dubna v 5 hodin. Děkuji vám za všechny příspěvky a dalším bodem pořadu jednání je zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků stanovených v plánu pro uvolnění vízového režimu. Vzhledem k tomu, že každé rozhodnutí o liberalizaci víz eh, si žádá naše zapojení v proceduře spolurozhodování, je zásadní, aby nás komise včas a detailně informovala o pokroku Turecka při plnění požadavků cestovní mapy vízové liberalizace. Eh, my už jsme měli tuto zprávu eh, na programu 7. dubna, ale tehdy nebyl čas na to, aby nám komise sdělila, jak vypadá situace, takže teď dávám slovo komisi a poté eh, zahájím debatu mezi poslanci. Paní Sigan, prosím. Thank you very much, Madam Chair. Paní předsedající, Přeji všem dobrý den, všem poslancům i všem dalším návštěvníkům. Jsem velice ráda, že jsem se mohla dnes eh, připojit do této debaty, kdy můžeme představit druhou zprávu o pokroku o tom, jak Turecko plní své podmínky, které vyvstávají z cestovní mapy eh, pro bezvízový režim s Tureckem. Máme zde také ještě pracovní dokument, který připravili útvary komise. Na začátek bych chtěla říct si dvě věci. Myslím si, že je velice důležité prostudovat si ty dva dokumenty, které máte k dispozici, eh, vlastně oba dva, protože to jsou ten eh, oba dva dokumenty jsou důležité, takže důležité je také brát je vlastně v kontextu, protože ty dva dokumenty se navzájem doplňují. Ten dokument, eh, oba dva dokumenty se týkají těch 72 kritérií a abychom eh, ulehčili zpracování těch zpráv, tak jsme se snažili, aby jsme, se, aby jsme tam dali veškeré prvky, které považujeme za důležité. A Mm, v tom eh, v tom dokumentu eh, útvaru komise jsou věci, které jsou už splněné nebo téměř splněné. A je pravda, že minule nebyl čas eh, probírat E, něco dalšího než tu zprávu, protože také probíhalo ještě velice důležité jednání s generálním ředitelem vlastně o takovém celkovém vztahu a vztahu mezi EU a Tureckem. Ale je důležité si také připomenout, že tato zpráva je důležité ji nahlížet vlastně eh, v celém tom kontextu našich vztahů s Tureckem a i s tím nejnovějším vývojem, který je velice dynamický. Paní předsedkyně, asi víte a i další členové výboru vědí, jak tedy probíhá ten dialog. Eh, byl tedy zahájen ten dialog o vízové liberalizaci VLD, také tam byl tedy speciální akční plán, cestovní mapa a to je vlastně plán, který má vlastní historii a metodiku. Já to na začátek trochu uvedu. Evropská unie zahájila dialog o vízové liberalizaci s Tureckem v prosinci 2013. Bylo to vlastně paralelně s, podpis, s podpisem eh, dohody, eh, readmisní dohody mezi EU a Tureckem. Tento dialog vychází z cestovní mapy a cestovní mapa stanoví velice jasné požadavky, které Turecko musí splnit za účelem e, dosažení vízové liberalizace. Celkově tam je 72 kritérií, požadavků, které jsou rozčleněny do pěti tematických e, skupin neboli bloků. Bezpečnost dokladů, řízení migrace, e, veřejný pořádek a bezpečnost, základní práva a také je tam ještě speciální blok readmise um, těch um, ire, irregulárních migrantů. Také víte, že proběhly důležité samity, kde, kde naše hlavy, stát a v, hlavy státu a vlád uh, bylo to tedy, přijali rozhodnutí, bylo to v listopadu a v březnu, tam přijali důležitá rozhodnutí, která se týkaly vztahu s Tureckem, tam se také hovořilo i o té metodice a o tom cestovním eh, plánu. Také víte, že pokaždé, když se věnujeme těm kritériím a když se věnujeme těm požadavkům, tak bereme jeden za druhým, posuzujeme je a také přinášíme doporučení na základě toho stavu, co je zapotřebí ještě učinit, aby se dosáhlo toho cíle. Zatím komise představila dvě zprávy. Ta první byla eh, v říjnu 2014 a ta druhá zpráva tu máte dnes všichni před sebou na stole. V úvodu už jsem říkala, že ale musíme samozřejmě tu zprávu posuzovat v tom kontextu dynamického vývoje vztahu Evropské unie s Tureckem Mm, na těch samitech se hovořilo o tom, že Rada a parlament bude zvažovat, že do června by mohla zrušit vízovou povinnost, která je uvalena na turecké občany, ale pouze tehdy, pokud budou splněna všechna kritéria cestovní mapy. Já bych teď chtěla ještě hovořit tedy stručně o té druhé zprávě, ale vzhledem k tomu, že tedy ten eh, summit eh, požádal komisi, aby velice brzy připravila další zprávu o pokroku a my eh, tedy očekáváme, že asi 4. května nebo začátkem května by ta zpráva měla být hotová. Eh, já vám tedy ještě dám na úvod pát informací. Chci říci, že ta další uh, zpráva, takže vlastně ještě už teď vlastně můžeme říci um, některé podrobnosti o tom, k čemu došlo mezi tím. Takže zcela jistě došlo k pokroku, turecké orgány zcela jistě zrychlují Um, schvalování legální, právní a administrativní reformy, které jim umožní splnit všechny ty požadavky. Jak už jsem říkala, tak v té druhé zprávě hovoříme o těch 72 kritériích a říkáme tam, že 35 těchto kritérií jsou již plně splněny anebo téměř splněny. Turecko na sebe vzalo závazek, respektive jeho političtí lídři na sebe vzali závazek a velice dynamicky v březnu pokračovali s různými opatřeními. Musím říci, že téměř každý den se setkávají mise odborníků, probíhá to jak v Turecku, tak jsme také v každodenním kontaktu, třeba eh, prostřednictvím video, videokonferencí, anebo si vyměňujeme informace, co je naprosto zásadní, protože vlastně ta třetí zpráva má být hotová už asi za ty dva měsíce, nebo měla být hotová za ty dva měsíce, takže jsme se snažili být v kontaktu a také turecké orgány se snaží využít tu dobu eh, co nejlépe. Je velice důležité, abychom viděli, že eh, turecké orgány k tomu přistupují tedy odpovědně a to už je tak. Oni chtějí, aby do 1. června se také uplatňovala readmisní dohoda, která se týká Eh, občanů třetích zemí. Je tam tedy speciální klauzule pro ty občany třetích zemí. Eh, víme, že to vlastně mělo vstoupit v platnost až v roce 2017, tato klauzule o přijímání občanů třetích zemí, ale teď už je jasné, že tedy to datum bude 1. června letošního roku. Bude to dobré, protože budeme moci monitorovat situaci a uvidíme také, jak, jak dochází k realizaci této klauzule, zejména tedy to budeme sledovat v červnu a samozřejmě i pak dále. Jak už jsem říkala, také teď připravujeme další podrobnější posouzení pokroku. A ještě bych se stručně vyjádřila k jednotlivým pěti blokům a e, v rámci každého bloku bych se vyjádřila k několika prvkům a pak můžete klást dotazy nebo komentáře. Takže za prvé Eh, zabezpečení nebo bezpečné, zabezpečené doklady. Takže tady bylo různé. Musím říct, že zde je to poměrně dobře plněné. Tyto požadavky vidíme také výsledky. Mm, turecká strana vypracovala dobrý eh, rejstřík občanů, což je také dobré pro vydávání dokladů, včetně cestovních dokladů. Turecké orgány nyní používají eh, biometrické strojově čitelné cestovní doklady pouze a také pravidelně systematicky informují databázy Europolu o různých dokladech, které byly padělané nebo mm, nějakým způsobem přeměněné. V tom čase, který nám ještě zbývá, je důležité, aby také tam e, se zlepšila výměna informací s donucovacími orgány členských států o padělaných a pozměněných e, cestovních dokladech, takže protože to zde ještě to vyžaduje zlepšení. Dále, turecké orgány ještě tedy stále eh, musí lépe začít vydávat eh, biometrické pasy, které budou v souladu s evropskými pravidly a musí ty pasy obsahovat i otisky prstů držitelů pasu. Co se týče bloku 2, řízení migrace, tak zde bych chtěla říct, že dochází k poměrně dobré implementaci akčního plánu který se týká integrovaného řízení hranic. Není to mm, nic nového a turecké, plán, eh, turecké orgány připravili tento akční plán už před několika lety a mají teda různá provádění, prováděcí opatření. Je to také důležité pro splnění jak podmínek cestovní mapy, tak i pro podmínky, které se stanovili evropští um, političtí vůdci. Od listopadu 2015 a i v posledních týdnech opravdu vidíme velký pokrok tureckých donucovacích orgánů, kterým se daří zabránit eh, nedovoleným odjezdům migrantů z tureckého pobřeží směrem k Evropské unii. Také vízová politika vůči eh, Syřanům a Iračanům se změnila. Také je dobré podívat se. A tak to vypadalo v říjnu. Eh, do Evropy přijíždělo 6 tisíc lidí denně a nakonec se to snížilo na méně než 200 osob denně eh, za, v těch posledních týdnech, takže to je opravdu velký rozdíl. A další pokrok, o kterém vás chci informovat, je to, že turecké orgány dnes mají také vnitrostátní legislativu o azylu, ta už tam je, a mm, týká se to také zejména určení postavení uprchlíka. Vzhledem k tomu, že nyní hostí asi 3 miliony uprchlíků ze Sýrie, tak je velice důležité, aby tam ten zákon byl. Ale pak, pak se to týká i dalších národností, kterým tedy Turecko poskytuje asistenci. Včera jsem také sledovala vaši krátkou rozpravu, která se týkala mise některých členů Libe do Turecka. A vím, že jste také opravdu chválili turecké orgány za to, že jsou schopny hostit tak velký počet uprchlíků a také jim poskytovat asistenci. Myslím si, že je důležité, abychom to zopakovali i dnes. Takže v rámci kapitoly o migraci, co je důležité ještě zlepšit? Za prvé, turecké orgány by měly stanovit eh, výzové požadavky pro občany zemí, z nichž, jsou, z nichž je velké riziko migrace, alespoň pro některé z nich, a měli by ale umožnit eh, bezvízový styk pro všechny občany Evropské unie, protože zatím je zde ještě 11 členských států, které vlastně nejsou úplně v rovné pozici. Pak je také zásadní, aby návrh nařízení, který má dá, který má dát možnost pracovního povolení i pro osoby eh, z jiných zemí než je Syrie a Irák, aby tento návrh, který už existuje, byl brzy podepsán. Zatím už to existuje pro občany Syrie. No a pak ještě v rámci řízení migrace jedna věc, kterou musíme opravdu sledovat, to je vlastně ten počet eh, nevyřízených žádostí o azyl. Když jsme představovali Teď hovoříme asi o 150 tisících, nebo ten backlog byl asi 150 tisíc žádostí, takže je důležité, aby turecké orgány tomu vyčlenily dostatečné správní kapacity k tomu, aby se e, zrychlilo vyřízení těch nevyřízených žádostí. Další kapitola je veřejný pořádek a bezpečnost. Zde Turecko výrazně pokročilo s tím, že buď podepsalo nebo ratifikovalo některé nové Eh, nebo většinu eh, úmluv Rady Evropy a také protokolů, které, o kterých eh, se hovoří v cestovní mapě. Takže řeknu třeba umluva o boji s obchodováním s lidmi, umluva o praní peněz, umluva o vydávání osob, umluva o přesunu odsouzených osob. Takže to jsou vlastně všechno věci, které už byly podepsány nebo ratifikovány. Turecký parlament rovněž schválil také nový zákon o e, převaděčství a obchodování s lidmi. A vlastně nakonec se tedy turecká národní legislativa bude e, harmonizovat e, v tomto smyslu. My to teď vlastně sledujeme, ty sledujeme, jak vypadá ta prováděcí legislativa. Eh, ještě musí udělat určitě zcela jistě tedy dvě věci. Za prvé doporučení Rady Evropy, takzvané GRECO, a pak akční plán pro boj s korupcí. Také je zde nově schválený zákon o ochraně osobních údajů, který zatím ještě není úplně v souladu s evropským AKY. My jsme s, v úzkém kontaktu s evropskými, pardon, studeckými orgány a hovoříme o tom, jaké prvky si ještě vyžadují další zlepšení. To je také nesmírně důležité, protože vlastně na tom souvisí i spolupráce s Europolem a Eurojustem a na této věci pracujeme velice usilovně. Nyní blok čtyři základní práva. Už jsem hovořila vlastně o některých těch umluvách a o tom, že vlastně tam to pokračuje, tam ten proces. Já bych ještě ráda zmínila tři prvky, které podle mého názoru jsou teď nejdůležitější k tomu, aby byly zlepšeny. Je to všechno z té cestovní mapy. Takže první, národní akční plán, který má podporovat začlenění romských občanů Turecka. Už tedy existuje vnitrostátní plán, vnitrostátní strategie o sociálním začlenění Romů. My sledujeme, jak vypadají prováděcí opatření, jaká, jsou, jaká opatření jsou navrhována a také vlastně sledujeme to provádění. Pak dále je zde legislativa, která se týká boje s terorismem. Chceme, aby to bylo také schvál, pardon, eh, vlastně v souladu s evropskou legislativou, ale i také se standardy Rady Evropy a také s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. No a nakonec také ještě Turecko musí schválit legislativu o, o nediskriminaci, aby nedocházelo k porušování lidských práv, a to třeba i ze strany donucovacích orgánů. No a poslední kapitola je tedy readmise e, migrantů. Opět tedy od té poslední zprávy jsme byli svědky výrazného pokroku v provádění bilaterální readmisního protokolu mezi Evropskou unii a Tureckem. Turecko schvál, mm, souhlasilo s tím, že začne provádět všechny prvky readmisní dohody, mezi EU a Tureckem. Bylo to od 1. června, nebo tedy má to být od 1. června. Takže jak už jsem vlastně o tom hovořila, my budeme sledovat, jak provádí, jak, jak budeme tedy monitorovat to provádění té dohody, která má začít být uplatňována od 1. června. A Turecko tedy provádí zatím tu readmisní dohodu eh, vůči svým občanům, to budeme úzce sledovat budeme také sledovat práci tureckého konsulátu, abychom zaručili, že ta readmisní dohoda bude plně a mm, korektně realizována. Ještě pár slov závěrem. Teď je důležité, aby turecké orgány nadále pokračovaly, aby nadále činili pokrok. Mají tam jasné, jasná doporučení eh, v této zprávě, která už dnes je hotová, už je k dispozici. Ale ještě chci říci, že ta práce postupuje velice dynamicky. Takže i tato druhá zpráva o pokroku je takový velice živý, měnící se dokument, nebo je to v měnícím se kontextu, takže velice brzy připravíme tu další zprávu o pokroku. Je důležité, abychom i my sami monitorovali efektivní pokrok, abychom sledovali to, zda ty věci, které byly v té druhé zprávě o pokroku vypíchnuty, byly splněny a aby tedy nakonec eh, jsme měli všechny podklady k tomu, aby zde byla dobrá třetí zpráva o pokroku. Nakonec bych ještě ráda zopakovala jednu věc, která se týká toho, vízového, toho dialogu o vízové liberalizaci a toho akčního plánu. Není to poprvé, kdy hovoříte o této věci ve vašem výboru. Víte, že to je vlastně mm, věc, nebo i ta metodika, že vlastně jak si šetá na míru té zemi, že také záleží na rychlosti reform, které mají být prováděny. Ale tato metodika je výbornou příležitostí pro tuto zemi, aby s námi úzce spolupracovala, my ji můžeme jak si vést, můžeme ji podporovat a oni vlastně nakonec ten pokrok bude dobrý i pro ně. Myslím si, že tento konkrétní případ eh, který se tedy děje vlastně v, té, v tom období migrační krize, my se snažíme jaksi nějakým způsobem tu migrační krizi eh, zvládnout, nějaký dostat pod kontrolu. Snažíme se, aby nedocházelo ke ztrátám na lidských životech, mm, na těch cestách migrantů. A rámec tohoto dialogu pro vízovou liberalizaci eh, také chápe, že je zde určitý prvek urgence, ale zároveň je to velice dobrý strukturální rámec díky své metodice, aby některé věci se tedy změnily a abychom také je mohli monitorovat. To jsem chtěla říct ještě závěrem. Děkuji za to, že jsem zde mohla přednést tuto prezentaci a ráda si vyslechnu názory nebo případně i dotazy, dotazy členů tohoto výboru. Děkuji. Děkuji, děkuji velice. Máme tu dvě žádosti o vystoupení. Paní Spinelli, ne, je jich víc tedy. Takže paní Spinelli. Ah, grazie per la presentazione. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci. Zástupkyně komise použila Eh, takový eh, specifický jazyk, který používá a tím vlastně vytváří takový růžový obrázek, ale ve skutečnosti nežijeme v ideálním světě. Žijeme ve světě, kde eh, zuří ozbrojené konflikty, lidé před nimi utíkají po statisících, vznikají migrační toky. A vy přitom říkáte, že se podařilo dosáhnout pokroku. Já jsem se to, já jsem se tady přímo sepsala výčet adjektiv, které jste použila o Turecku. To je opravdu tedy snaha lakovat něco na růžovo, není to, eh, neodpovídá to realitě, je to příliš optimistické. A ve chvíli, kdy hovoříme o liberalizaci vízového styku, můžeme hovořit o pokroku, obávám se. Skutečnost je taková, že Turecko nás nutí k uzavírání, eh, nebo tedy v podstatě uzavírá svoji část hranice, která sousedí s vnější hranicí Evropské unie. A komise tu to, co o čem v podstatě hovořila komise, je jen větší objem výměny informací, biometrické cestovní doklady, snaha řídit migrační toky. Já k tomu mám dvě otázky. Ve vašem příspěvku, v rámci vašich rozhodnutí, berete někdy v úvahu skutečnou realitu? Uvažujete o ní? Díváte se na to, co dělají jiné organizace, jako třeba OSN, Amnesty International, Human Rights Watch a podobně? Nepřečte si to aspoň tam, co se opravdu děje mezi uprchlíky ze Sýrie například a jak vypadá situace v uprchlických táborech? Po uprchlících se střílí na hranicích mezi Tureckem a Syrií. A to není jediný exces. A vy jste také řekla ve svém vystoupení, že bude možné, aby Turecko naplnilo svývající eh, požadavky do října 2016. To znamená, že oni stihnou přeskoumat veškerou svoji legislativu o boji s terorismem, o nediskriminaci, o zlepšení podmínek pro romské obyvatelstvo a podobně. Já tedy nečekám, že se to eh, podaří do října 2016. Čekám ale, že komise zase vystoupí a řekne nám, že všechno je vlastně v pořádku a žijeme v ráji. Já nechci zacházet do příliš velkých detailů. Myslím si, že se na to budeme muset detailně zaměřit, ale jedna věc mě napadla, když jsem si poslechla toto vystoupení, která je věc, která je typicky ilustrativní pro způsob, jakým jsou tyto návrhy vypracovávány. Jste říkala, že jste slyšela tu debatu ze včerejška o návštěvě Turecka a že i my jsme byli spokojeni s tím, co jsme tam viděli, to ale není úplný obrázek situace. My jsme řekli, že vítáme některé jevy, například tedy ochotu přijímat uprchlíky ze Sýrie, ale celá řada z nich, tedy jen 11% z nich je skutečně tedy podchyceno a zbytek žije v hrozných podmínkách, takže já jenom cítím potřebu tedy uh, Eh, na to upozornit, protože ten, naše slova, která jsou webstreamována, eh, později může komise použít pro přípravu textu. Děkuji. Já mám dvě otázky. Eh, jedna z nich se týká eh, o dohodě o navracení a zpětném přijímání. Eh, když se podíváme na to, že i turečtí občané opouštějí Turecko, protože víme, jaká je situace s lidskými právy a s právy menšin v, Turk, v Turecku, tak si myslím, že bychom se mohli dočkat ještě více tureckých občanů, kteří se budou cítit nuceni uprchnout z Turecka. E, já si tedy myslím, že e, liberalizace víz je dobrá, protože takovýmto prchajícím lidem pomůže. Myslím si, že bychom se měli znovu podívat na tu dohodu o zpětném přijímání, protože lidé za této situaci e, prchají z Turecka, když my sami víme, že, ča, že v částech Turecka je životní situace pro některé lidi naprosto neúnosná. Je proto nesmírně podivné, když se podíváme na to, kolik lidí v, v letech od 2008 až 2000 2015 požádalo o azyl. Bylo to 2785 a během stejného roku dostalo azyl 145 lidí. A ti, kteří se někde skrývají v evropské zemi, tak těch je podle tohoto dokumentu něco přes 8 tisíc. To je ten dokument, který jsem dostala tady ve složkách. Takže poměrně mnoho lidí, kteří dostali rozhodnutí o zamítnutí, se raději skryjí v Evropské unii, než aby se vrátili do Turecka. E, což má samozřejmě své důvody, že se nechtějí vracet. To proto, proto právě utekli a tím si zachránili život. Takže tohle všechno mě přivádí k otázkám bezpečných zemí původu. I tím se budeme muset časím, časem začít zabývat legislativou na téma bezpečných zemí původu. Mnozí říkají, že Turecko není bezpečná země. E, moje vláda říká, že Turecko není bezpečná země. Já si to taky nemyslím, e, že není bezpečná pro turecké občany, kteří jsou přinuceni se navrátit, protože mnozí z nich pocházejí z menšin, takže to tak trošku, e, my tak trošku vysíláme protichůdné signály signály. My na jednu stranu chceme dohodu s Tureckem a na druhou stranu jim baštíme všechno, co říkají, přestože víme, jak tam situace vypadá. To je jedna otázka. A potom e, je tu ještě e, druhá. E, dnes ráno jsem se dočetla v nizozemském tisku, o tom, že určité země, myslím, že hlavně Francie a Německo, říkají, že vízová liberalizace ano, ale pokud zrovna do těchto dvou zemí přijde příliš mnoho lidí, tak například budou, eh, ne, nebudou přijímat lidi z Turecka. Je to pravda? To by mě zajímalo. Protože to je otázka, o které se mluví. Zvršet? Oui, merci. Děkuji. Také já jsem překvapená výběrem slov. A téměř zmatená. Zmatená tady je z toho, jakým způsobem se komise staví k této věci. Za prvé, já patřím k těm, kteří jsou přesvědčeni, o tom, že není eh, možné hovořit o eh, migrační krizi, je to eh, krize uprchlická a jak tedy řekla zástupkyně OSN, která je zodpovědná za problematiku uprchlíků. Aktivity Turecka přispěly eh, tou největší měrou k počtu úmrtí ve středozemním moři. Eh, nedávno jsme slyšeli o nejnovějším eh, případu plavidla, které se, uprchlík, které se potopilo. Pokud jde o situaci s dodržováním lidských práv v Turecku. V roce 2001 k tomu vyšla kritická zpráva a zdá se, že e, tedy se od té doby mnoho nezměnilo, ačkoliv je Turecko součástí procesu přistoupení. A, a my jsme tedy také na plenárním zasedání měli zástupce, který řekl pravý opak toho, co tu tvrdíte vy, pokud jde o vývoj v Turecku. Já nevím, jestli opravdu tedy došlo k nějakému zásadnímu a významnému pokroku. Já jen vidím, že zprávy nevládních organizací, UNHCR, OSN, Amnesty International a všech těch nevládních organizací, které působí na tomto poli, že tedy všechny ty signály říkají přesný opak. Říkají, že situace je hrozná, že se zhoršuje, že došlo k uzavření hranice mezi Tureckem a Syrií. Před pár dny došlo k incidentu, kdy turečtí pohraničníci stříleli ostrými náboji na seřany, kteří se pokusili překročit hranice směrem do Turecka a stříleli i na děti. Takže já rozhodně nezdílím váš optimismus a způsob, jakým je tento podklad formulován. A také musím podpořit to, co to řekla Sylvie Guillaume, také já mám pocit, že jsme jaksi neseděli na stejné schůzi včera. Já jsem nebyla součástí návštěvy Turecka, ale vyslechla jsem si velmi pozorně všechno, co, oni, co o této návštěvě bylo řečeno. Samozřejmě ze strany tureckých eh, orgánů eh, byla naše mise vítána, to je normální, že eh, tedy rozbalí červený koberec, ale nemůžete, nemůžete se přeci spolehat jen na to, co vám říkají turecké orgány. Podle toho, co nám říkají nevládní organizace, téměř 90 uprchlíků v Turecku není závislých na aktivitách, na podpoře ze strany turecké vlády. A proto, pokud je o uzavření této dohody, o usnadnění vízového styku, chci říct, že nemám nic proti usnadnění vízového styku jako takovému. Pomáhá to občanům, ale nemůžete tvrdit, že je tedy bude možné uzavření této dohody, protože všechny předpoklady již byly naplněny. A také na posledním plenárním zasedání eh, tedy byla, bylo přijato stanovisko k situaci v Turecku, které tedy rozhodně uvádí trochu jiná fakta, než eh, ta, která jste přednesla dnes vy. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. V několika uplynulých dnech se nám Turecko pokusilo vyhrožovat v tom smyslu, že pokud neumožníme liberalizaci vízového styku pro turecké občany, Turecko nedodrží své závazky o navrk, v oblasti navracení uprchlíků. To už je po druhé, co se Turecko pokusilo vydírat eh, v rámci tohoto tématu. Jednání o liberalizaci vízového procesu musí pokračovat na základě analýzy Evropské komise, na základě analýzy toho, zdali byla naplněna všechna potřebná kritéria a pak teprve je možné rozhodnout, eh, zdali dojde k liberalizaci nebo ne. A jak si chcete ověřit, že Turecko skutečně naplnilo všechny požadavky? bez toho, že byste se nechali ovlivňovat tureckou stranou. A jak se postavíte k situaci zemí, jako je Bulharsko, pokud Turecko odmítne přijímat vracené uprchlíky a oni tedy zůstanou na území Bulharska. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já osobně jsem pro v liberalizaci vízového styku s Tureckem a s dalšími zeměmi, ale nelíbí se mi způsob, jakým se k tomu stavíme, protože z té debaty jasně vyplývá, a také tedy z té prezentace Evropské komise, že vlastně směšujeme několik témat. Máme dohodu s Tureckem, mně se moc nelíbí, ale máme ji, tedy dohodu o uprchlících. A myslím, že tak trochu vzniká dojem, že dáváme naši kůži lacino, že se necháváme vydírat tureckou vládou. Liberalizace vízového e, styku ano, ale neznamená to, že bychom e, měli e, změkčit kritéria, která jsou už dlouho známa, zrovna tak dlouho se bavíme o liberalizaci vízového styku, Najednou je však možná. Jak to, že nebyla možná před pěti lety nebo dvěma lety? Já prostě nechci, aby jsme tady schválili určitý precedent. Pak totiž budeme muset podobně postupovat i u jiných zemí. Říkáme, že máme striktní kritéria a ta by tedy pro tu Grecko měla být stejně striktní jako pro ostatní země. A já se, někdo se tady ptal na zprávy nizozemských médií z dnešního dopoledne. Nizozemská média řekla, že existuje hned několik zemí, například Nizozemsko a Francie, které uvažují o opětovném zavedení vízové povinnosti. Takže koho se tady snažíme obelhávat? Turky nebo naše vlastní evropské občany? Ano, pracujeme na vízové liberalizaci v souladu s původní roadmap a pojďme se držet kritérií, která jsme vždycky aplikovali. Jedině tak budou naše aktivity důvěryhodné pro naše občany i Turky. Paní Wienberg, děkuji za slovo. Eh, já si myslím, že tady je to podobné, jako to bylo dříve. A sice, že téměř Turecko splňuje 35 eh, kritérií, eh, téměř, respektive ani ne z půlky. A tyto kritéria, pokud pokud platila až někdy do léta, tak jak může být nyní možné, že tyto kritéria najednou e, splňuje? Víme, že to začalo takzvanou uprchlickou krizí, že to vlastně byla součást toho e, úplatku, který jsme dali Turecku e, společně s několika miliardami a e, příslip členství v Evropské unii. E, bylo také zmíněno, e, že se staly určité věci, že přišlo 6 tisíc migrantů za týden, přičemž v současné době je to pouze asi 200. Nicméně od té doby se úplně změnily trasy. Největší toky nyní přicházejí z Libie a co budeme dělat teď? Teď z ničeho nic máme problém. Budeme uplácet příště Libii a dávat jim spoustu podmínek. My jsme přesunuli jeden problém vlastně směrem k jinému problému. A Turecko má teď všechny tyto výhody aniž by vůbec eh, splnili kritéria, eh, což je naprosto nemožné. Vždyť jsou země Evropské unie, které po deseti letech členství by potřebovali dozorčí mechanismus, aby dodržovali smlouvu, eh, kterou kdysi podepsali. Tak jak by toto mělo vyřešit Turecko? Děkuji. A nyní žádám zástupce nizozemského předsednictví. Zda si přeje vzít slovo. Dobrý den. Předsednictví se eh, věnovalo oběma dokumentům. V březnu 2016 se konala schůze pracovní skupiny a mm, vydali jsme sdělení z 8. 18. března, které se týká právě situace v Turecku eh, Pan mm, ministr mm, obrany Hanes se zde také minulý týden hovořil v Evropském parlamentu o provádění tohoto plánu a příští týden pan Dajkov, eh, který odpovídá za bezpečnost, také navštíví Evropský parlament a bude také hovořit, eh, pardon, tedy bude hovořit o tom provádění na radě v Lucemburku. Rada se těší na tu další zprávu o pokroku a také sleduje, jak to, jak, jaký je vývoj Stejně jako někteří poslanci Evropského parlamentu budeme velice pozorně sledovat, mm, jak to vypadá s plněním jednotlivých kritérií té cestovní mapy pro liberalizaci víz pro Turecko. Děkuji. Thank you very much, eh, Madam Chair. Thank you. Děkuji za slovo ještě jednou, paní předsedkyně, a děkuji za všechny komentáře, které zazněly. Já nevím, proč jste měli pocit, že mluvím tak pozitivně nebo příliš pozitivně. Chtěla jsem pouze říci, že jsem hovořila o konkrétních dokumentech, o kom- o konkrétním dokumentu, který komise připravila. Hmm jak už jsem říkala, musíme se na něho dívat velice pozorně a musíme eh, také brát v úvahu i ten doprovodný dokument, který připravili útvary komise. Hovoříme zde o komisi, pardon, o metodice, kterou znáte velice dobře. Je to metodika, která už funguje několik let. Vycházeli jsme z našeho eh, posouzení pracovních metod a Eh, v tomto dokumentu posuzujeme všech těch 72 eh, požadavků. A není to tak, že by se něco měnilo. Je to vlastně pokračující práce. Já jsem vám také na začátku řekla, jak je to z historií tohoto dialogu pro výzvou liberalizaci. Je pravda, že na konci loňského roku a v březnu tohoto roku se vlastně tento dialog pro výzovou liberalizaci stal součástí takového širšího dialogu s Tureckem, ale ta metodika ani naše práce se nezměnila. Nezměnily se metodiky ani způsoby, jak dosáhnout těch podmínek. Ani ty podmínky nebyly nějak eh, zmírněny. My jsme vás informovali, jak to vypadá eh, o pokroku eh, začátkem března a také jsme řekli, že budeme nadále sledovat, jak to vypadá s těmi dalšími zbývajícími podmínkami, že budeme spolupracovat s tureckými orgány a samozřejmě také i se všemi dalšími, kteří jsou zapojeni do této práce. A já se domnívám, že tato metodika, chci vás opravdu ujistit a chci, chci to na konci zdůraznit, že ta metodika je strukturovaná a velice systematická a umožňuje nám právě eh, systematicky posuzovat vývoj jednotlivých eh, podmínek a zcela jistě nic neopomíjíme. Hodnotíme a posuzujeme plnění každého požadavku žijeme ve stejném světě jako vy. Víme, že zde probíhá krize, bezprecedentní toky migrantů a snažíme se ze všech sil změnit tu situaci. Chceme, aby ta krize skončila. A co ten dialog pro liberalizaci víz je jeden prvek, jedním, jeden, jedním z prvků. Jak už jsem říkala, ta metodika, kterou pracujeme, už byla zavedena dávno a my velice disciplinovaně pokračujeme na základě této metodiky E, i nadále. A je to vlastně stejné jako s dalšími zeměmi. Už jste také o tom jste hovořili, že i jiné země mm, mají tento dialog pro vízovou liberalizaci, takže tam je to stejné. také jsem poslouchala diskusi o vaší misi do Turecka. Já bych chtěla zopakovat jednu větu, kterou jsem tam zaznamenala. Myslím si, že je důležité, že tam je velký počet lidí, které e, Turecko hostí, ale také třeba jste hovořili o tom, jak eh, zjednodušit eh, ty ehm, postupy pro přesidlování. Eh, o tom hovoří UNHCR. Také jsem zaznamenala, zaznamenala vaše komentáře, které se týkaly možnosti využívat lépe prostředky na té regionální a místní úrovni. Já si myslím, že, že jsem nepřišla o žádnou část té diskuse o mise do Turecka. Poslouchali jsme ji pečlivě, protože to je také důležité pro naši práci. Také je důležitá pro nás i spolupráce s nevládními organizacemi a se všemi dalšími subjekty, které nás sami informují a sami nám e, překládají posuzování. Je to třeba Amnesty International anebo právě úřad UNHCR. Já jsem eh, vám chtěla dát určitý úvod k té zprávě, která je tak komplexní, že jsem se snažila, alespoň k té každé kapitole vás trochu informovat o tom, jak to vypadá. Je tam ta kapitola o těch, třeba o těch biometrických pasů a pasech a je to důležité, protože právě třeba ty biometrické pasy jsou jednou z těch podmínek a ke každé té podmínce se stavíme stejně. Informovala jsem vás o některých věcech, které se vyvíjejí pozitivně, uh, už vlastně k březnu tohoto roku a také jsem vás ale informovala ještě o věcech, které je zapotřebí um, ještě dodělat nebo ještě zlepšit. Já jsem chtěla být pozitivní, protože jinak bych vlastně uh, nemohla vůbec věřit té metodice, kterou um, kterou používáme. Takže je to důležité, abychom spolupracovali s tureckými orgány a ještě i s dalšími jinými partnery, kteří všichni usilují o to, aby se ty věci pohnuly dopředu. Takže pokud v tomto smyslu jsem byla pozitivní, tak ano, já opravdu chci být pozitivní a jsem optimistická v tom, že tento nástroj nám pomůže pohnout se vpřed. Zároveň jsem ale také velice pragmatická a velice realistická v tom, že eh, chci říct, že ta metodika je konkrétní, strukturovaná, už máme tedy, už má svou historii, už máme zkušenosti a my se snažíme také podle ní se držet, abychom zajistili důvěryhodnost. Ještě vám chci říci, že musíte si tu zprávu přečíst, eh, je to dlouhá zpráva, plus je tam ještě ten eh, doprovodný dokument, musíte si přečíst oba dva ty dokumenty, ale dají vám opravdu komplexní informace o plnění všech těch podmínek, které byly stanoveny na, začátek, na začátku při tom formulování té cestovní mapy. Pokud by vás zajímaly ještě nějaké podrobnější věci, jsme vám k dispozici a zcela jistě budeme i nadále pracovat eh, s tureckými orgány i s dalšími, i s členskými státy a také s dalšími partnery. Mm, nakonec, vás tedy, nakonec vám tedy na konci května představíme další zprávu o pokroku. Opět přijdeme na vaše jednání a tu zprávu představíme. Myslím, že jsem odpověděla na všechny komentáře. A pak ještě ty prvky, které se týkaly azylových věcí a potom těch eh, dokumentů, které, pardon, nebo těch komentářů, které se týkají první bezpečné země vstupu nebo těch dalších věcí. O tom ještě asi budete hovořit pod, později. Chci vám ještě znovu zopakovat, že my pracujeme velice poctivě a striktně se držíme všech těch pravidel. Pokud vás ještě zajímají podrobnější informace o těch jednotlivých prvcích zprávy o pokroku, jsme vám k dispozici. A uvidíme se při prezentaci další zprávy o pokroku, která vám stejným způsobem podá informace o pokroku. Opět přejdeme sem do vašeho výboru, budeme tuto zprávu um, prezentovat a odpovíme na vaše dotazy. Ano, děkuji, takže v této diskusi budeme pokračovat po 4. květnu. Další bod je odsunut až na odpoledne. Budeme, to, budeme ho projednávat asi v půl šesté odpoledne. A nyní se podíváme rovnou na další bod, kterým je kontrola nabývání zbraní. To je věc, o které jsme už se hovořili bylo celkem předloženo 245 pozměňovacích návrhů. Nejprve dám slovo zpravodaji, pak stínovým zpravodajům a nakonec otevřeme také prostor pro diskusi. Takže paní Valero. Děkuji vám. Teď už po druhé diskutujeme o tomto stanovisku v našem výboru nebo vlastně po třetí. A jak víte, tak jde o velice citlivou otázku, Eh, na kterou máme mnoho velice různorodých názorů, což je vidět na tom velkém počtu pozměňovacích návrhů k tomuto stanovisku. Eh, podle mého názoru eh, velice dobře proběhly dialogy mezi stínovými zpravodaji. Myslím si, že se do jisté míry shodneme na těch nejkontroverznějších otázkách návrhu komise takže doufejme, že se nám povede odhlasovat společné stanovisko, až budeme hlasovat příští týden. Poměrně obtížná eh, byla otázka zbraní, které jsou ty nejnebezpečnější, abych tak řekla, a jejich úplného zákazu. Eh, já jsem se rozhodla nepodávat žádný návrh v tomto směru, pouze vyzvat komisi, aby eh, buď tento návrh stáhla, anebo aby přinesla něco nového, co by bylo založeno na jiných kritériích. Víme, že komise na něčem takovém pracuje, ale na, naše stanovisko, nebo já nebudu eh, ve svém stanovisku podávat žádný návrh v tomto směru, protože si nemyslím, že, hla, že to udělá hlavní výbor. Chtěla bych poděkovat všem stínovým zpravodajům, protože naše diskuze byly velice dobré. A navzdory našim různým pohledům eh, na tuto problematiku jsme dospěli společně k dobrému řešení. Eh, myslím si eh, tedy, že mohu dát slovo ostatním stínovým zpravodajům, aby přednesli své názory. Mimochodem ještě další důležitá věc, která je taky velice problematická a která i v našich zemích je obtížná v debatě, to je ta různorodá směsice, tedy Eh, myslivci, střelci a teroristé. Tak to je vlastně směšuje návrh komise, tak jak je napsán. Takže proto myslivci a střelci si připadají tak trošku eh, ublížení, což patrně nebyl záměr návrhu komise. Je to poměrně nešťastné, že to tak dopadlo. A s tímto předávám slovo paní předsedkyni, aby udělila slovo dalšímu řečníkovi. Valero. Děkujeme paní Valero a nyní stínový zpravodajové. Pan Mano. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat zpravodajce za veškeré její snahy. Byla předložena celá řada pozměňovacích návrhů, ze strany EPP a tyto, tedy bylo jich hodně. Někdy posíláme jenom tři, tentokrát jich bylo eh, mnohem víc. Výsledkem jsou také tři kompromisní návrhy. Celou řadu z nich však, celou řadu těch původních pozměňovacích návrhů však zpravodajka nepřijala, takže se bude muset hlasovat. A já bych chtěl zdůraznit, co považuji za hlavní problémy toho návrhu. A doufám, že to nějak lépe vyřešíme na půdě Evropského parlamentu. Tato směrnice od začátku, se pot, od začátku potýká s problémy, protože eh, boj s terorismem prostřednictvím boje s nelegálním obchodem se střelnými zbraněmi předpokládá, že nejprve změníme i legislativu k legálnímu držení zbraní. Tato legislativa totiž způsobuje, že místo toho, abychom chytali teroristy, chytáme myslivce a sportovní střelce. Skutečnost je totiž taková, že eh, tedy legální držení a užívání eh, zbraní je eh, v Evropě oblastí, která patří k těm nejstriktněji regulovaným. Jestliže chcete získat zbrojní Pás musíte projít lékařskou prohlídkou, případně psychologickým vyhodnocením, ale to neřeší problém, když tedy eh, s tím, že tedy se teroristé opatřují zbraně na černém trhu. Stejně se nemohou koupit eh, zbraně legálně, protože jsou na černém seznamu. A já se nemyslím, že se sběratelů zbraní nebo myslivců bychom měli dělat teroristy. To znamená, že podle mého názoru tento návrh problém neřeší a protože vlastně už od začátku je v něm obsažena tato základní chyba, přináší sebou určitá omezení. A já bych teď rád tady použil příklad. Bylo to zmíněno také na plenárním zasedání u těch předchozích, v těch předchozích případech. chci se zeptat, jestli teď komise přichází s těmi změnami kvůli teroristickým útokům. Pokud ano, tak je třeba si uvědomit, že teroristé se pohybovali autem, to ale neznamená, že bychom najednou chtěli, aby každý řidič prošel eh, každých pět let nějakým opětovným přeskoušením jenom, protože i auto lze použít při, za účelem teroristického útoku. To je absurdní. Já například jsem myslivec, sportovní střelec, eh, věnuji se tomu už od puberty, vím, co dělám, vím, jak vypadá španělská legislativa v této věci. A pokud byste to nevěděli, Pokud byste nevěděli, jak situace vypadá, možná byste měli pocit, že tento návrh opravdu bojuje s terorismem, ale s terorismem to nemá vůbec nic společného. Pokud je o lepší výměnu informací mezi členskými státy o tom, jaké zbraně byly prodány, to je normální. To je dobré a rozhodně to povede k lepší komunikaci, ale tato směrnice řeší legální držení zbraní a já myslím, že komise se měla soustředit na nelegální. A tím tedy končím, paní předsedkyně. Tady totiž jde především o eh, sportovní lovce a také eh, sběratele zbraní, nicméně rozhodně nejde o osoby, které eh, asi opatřili zbraň nelegálně na černém trhu. Neměli bychom se tedy snažit obelhávat veřejnost, protože tohle rozhodně není řeši, tedy opatření, které by problém řešilo. Možná by také bylo dobré v úvodu textu jasně říci, že tedy sportovní levci, kteří dodržují všechna pravidla, řádně platí daně a tak dále, že těch se to netýká. A pak je dobré zvážit dopad na ekonomiku. Uvědomte si, že v celé řadě eh, zemí Evropy působí výrobci zbraní a munice. Je to průmyslové odvětví, které zaměstnává stovky tisíc lidí. Sportovních střelců je, jsou miliony. Takže je třeba vzít v úvahu, jaké dopady by takovéhle opatření mělo. Předtím, než poškodíme ekonomiku a pak si na to budeme stěžovat. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji oběma předřečníkům. kteří správně řekli, že tu tedy došlo k poněkud nešťastnému spojení problematiky terorismu a legálního držení zbraní. Jak už tedy kolegové řekli, existuje celá řada sportovních lovců, združených v různých organizacích a není možné s nimi zacházet tak, jako kdyby byli podezřelí z terorismu. Proto je důležité abychom tento odkaz, tuto zmínku z návrhu komise odstranili. A to ve snaze tedy smysluplně regulovat situaci a, skut, a zmínit tedy pouze cíl eh, lepší ochrany evropské veřejnosti. Proto i já souhlasím s těmi, kteří chtějí vypustit odkaz na terorismus. A pokud jde ještě o některé drobnosti, které jsme řešili v naší frakci, které jsou pro nás důležité, první bod, polautomatické zbraně typu B17, návrh komise eh, tedy naprosto vylučuje Eh, držení automatických zbraní a experti říkají, že k tomu stejně v praxi nedochází, není ani možné ji získat a proto by bylo dobré přijít trochu jinak naformulovanými technickými kritérii, která by, které by přinesly naprosto jas, tedy solidní právní jistotu v té kategorii A, což jsou tedy ty automatické zbraně. Hodně to bylo také řečeno k problematice lékařských prohlídek. Tady si myslíme, že je důležité zvážit osobní a zdravotní situaci člověka, protože ta se může v průběhu života zásadně měnit. A proto a s tím se tedy změní, mění i ta způsobilost k držení zbraně. Neměli bychom však ve snaze tohle postihnout, vytvářet nějaké byrokratické monstrum. Je Další důležitý aspekt je důležité standardizovat to, jak eh, jsou vypracovávány znalecké posudky tedy posouzení toho, zdali osoba způsobila k legálnímu držení zbraně. A za druhé, důležité je, aby úřady či osoby, které prodělají tyto prohlídky s negativním výsledkem, tedy, aby tedy na základě tohoto výsledku byly shledáni plně způsobilými, plně zodpovědnými. Také si myslím, že není možné Eh, zmírňovat eh, striktní pravidla pro držení zbraní. I s ohledem na to, že naše databáze uvádí, že se v Evropě každý rok ztratí, případně je odsezeno více než půl milionu zbraní, proto je, by bylo dobré registrovat i všechny zbraně, které jsou v soukromých rukou. V Německu to máme docela dobře upravené. Tyto eh, informace mají naše zpravodajské eh, služby a, a kriminálka, která například eh, hlásí, že dochází tedy k nárůstu objemu zbraní, které drží neonacistické osoby a spolky a já myslím, že podobně, podobnou registraci bychom měli zavést celoevropsky. A konečně za čtvrté, myslím si, že by bylo důležité, zvláště při potírání trestné činnosti a vyšetřování trestné činnosti, vzít v úvahu označování těch hlavních částí zbraní. A konečně pak je tu problematika státem uznávaných muzeí a sběratelů zbraní. Je třeba e, říci, že tu existuje tedy obchod, tedy nebo trh s těmito zbraněmi a tyto zbraně jsou deaktivovány představují již jen, mají již jen historickou a sběratelskou hodnotu, takže eh, požadavek eh, nějakým způsobem je dále upravovat neobstojí. Já se tedy velice omlouvám, že jsem přednesla svůj příspěvek a budu muset eh, odejít, nebudu se moci účastnit diskuze, ale jede mi vlak. Děkuji, pan Alahu. Colleagues have tabled... Děkuji, paní předsedkyně. Kolegové podali 269 pozměňovacích návrhů k návrhu komise, což si myslím, že je velice povzbudivé dvěma způsoby. Za prvé ukazuje to, že jde o velice významné téma, které leží na srdci velkému počtu Evropanů. Všichni jsme dostali spoustu e-mailů od rozlobených lidí. Komise hovoří o agresivní eh, zbraňové lobby v Evropě. Jenže to, to není lobby, to jsou rozhněvaní evropští občané. Když zaútočíte na lidi, tak eh, oni jsou potom nervózní a vsteklí. Ten počet pozměňovacích návrhů odpovídá nekvalitě a ideologické povaze eh, návrhu komise. Povzbudivé také je, že většina pozměňovacích návrhů se týkají těch stejných eh, nadbytečných detailů v návrhu komise. Zdá se, že jde o většinový pohled, eh, že není důvod zakazovat poloautomatické sportovní pušky nebo ničit historicky cené zbraně v soukromých sbírkách nebo eh, stigmatizovat zákona dbalé občany jako potenciální bezpečnostní hrozbu. Myslím si, že tato obecná schoda by se mohla projevit v kompromisních pozměňovacích návrzích zpravodajky. Je důležité, abychom společně s výborem IMCO vyslali jasný signál Radě a komisi a také evropské veřejnosti. Komise napáchala obrovskou škodu na reputaci Evropské unie tímto návrhem a bohužel je na nás, abychom se pokusili tuto škodu odstranit. Když se dívám na ty pozměňovací návrhy, tak mě tady trochu děsí, že mnoho z těch poslanců, kteří v, v dalších kontextech zdůrazňují proporcionalitu a efektivitu a kteří jsou proti eh, šíření strachu a využívání veřejné bezpečnosti jako, eh, jako záminky k přílišným restrikcím, i ti tento návrh podporují. Není žádné posouzení dopadu. Návrh by kolektivně potrestal sta tisíce lidí, kteří nic špatného neudělali, a vedl, vedl by k zákazům a konfiskaci zbraň, soukromých zbraní, které nejsou využívány k trestné činnosti ani terorismu. Že by, ocenili bychom konzistentnost a dodržování principů. Sdílení informací, standardy deaktivace, eh, Tady jsou eh, prokazatelné bezpečnostní problémy a na ty bychom se měli eh, soustředit, nikoli na problémy imaginární. Nicméně jsem rád, že se zdá, že v parlamentu se situace vyvíjí správným směrem. Děkuji. Děkuji, pane Hala. Aho. Eh, nevidím tu nikoho dalšího ze stínových zpravodajů, takže dám slovo diskuzi ostatním poslancům. Paní Mecola, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Původní návrh obsahuje pozměnění, která se zdají, že eh, přímo cílí na sběratele a sportovní střelce, místo aby omezovali přístup teroristů ke střelným zbraním. Společně s dalšími kolegy jsem podala návrh na smazání jakékoliv vazby mezi teroristy a legálními držiteli zbraní. A chci také odstranit e, odkaz na soukromé sběratele jako možný zdroj ilegálních zbraní. Myslím si, že návrh by měl lépe respektovat princip subsidiarity, e, zejména pokud jde o lékařské prohlídky. Dále opakujeme, že sběratel majitelé mají obavy eh, o své historické exponáty. Procedura deaktivace by měla brát ohled na historickou hodnotu a měla by brát ohled na vzácnost některých kusů. Eh, důležitý je náš pozměňovací návrh k odstavci 2.2, který konkrétně specifikuje, že tato směrnice by neměla platit pro sběratele a muzea v dobré víře. A já, já si myslím, že tady bychom měli přistupovat selským rozumem. Proč měnit současnou legislativu, když nemáme dost důkazů pro to, že je správné posunout se tímto směrem. Myslím si, že pozměňovací návrhy vylepší text, který máme nyní před sebou a souhlasím v tomto ohledu s kolegy. Opravdu nepotřebujeme objevovat již objevené. Při práci na pozměňovacích návrzích jsem zkoumala systémy, které už fungují v několika členských státech, které mají silnou a efektivní kontrolu střelných zbraní a přitom vyváženou. Dobrým příkladem je má země, Malta. E, maltská legislativa o střelných zbraních by nám mohla pomoci vyladit tento návrh, až budeme pracovat na kompromisních návrzích. Děkuji. Děkuji, paní Mecola. Paní Gomez. Ano, e, já v podstatě souhlasím e, s obavami, které vyslovila zpravodajka Budil Valero. Samozřejmě také souhlasím s tím, co řekla paní Kaufmann za mou frakci. A takový je výsledek mé práce jako členky výboru pro bezpečnost a obranu. Mně opravdu leží na srdce bezpečnost Evropské eh, unie a chápu důležitost zbrojního průmyslu, jakožto podstatnou složku eh, evropské obrany. Já jsem tedy pro to, aby zbraně byly pod kontrolou eh, vojenských složek nebo složek účastnících se obrany a jsem pro omezování veškerých jiných zbraní, které mohou být vlastněny pod jakoukoliv záminkou, ale přitom e, jsou dostupné kvůli laxním kontrolám a proto jsou snadno dostupné buď osamělým vlkům, anebo i celým smečkám vlků, které útočí na občany. V mé zemi tento týden byla odhalena skupina lidí, kteří přeměňovali sběratelské zbraně, lovecké zbraně, říkejte jim, jak chcete, na to, aby mohly být využívány k nejrůznějším trestným činnostem. Já už jsem tady říkala, tři dny po uh, útocích v Paříži v Bataklanu, že naše národní policie v Portugalsku prováděla dražbu těchto zbraní, které byly údajně pro sběratele, údajně pro myslivce. Nicméně teď už vůbec neví nikdo, kam se poděli, nelze je vystupovat. Proto si myslím, že potřebujeme tuto směrnici. A nesouhlasím s těmi, kteří uvádějí spoustu argumentů eh, ve prospěch eh, lobby, ve, ve prospěch zbraňové lobby pod záminkou, že jde o zbraně pro sběratele a lovce a tak dále. My potřebujeme silnou směrnici, směrnici vymahatelnou, která by zavazovala členské státy k tomu, aby už nepokračovali s touto laxností vůči zbraním. Děkuji, paní Head. Děkuji vám. Bezpečnost obyvatel v Evropské unii je prioritní otázka. E, nicméně tato bezpečnost by neměla narušovat soukromí občanů a e, právo občanů na to, aby žili svůj život. A e, v tomto směru ovšem jde několik částí návrhu komise, který má být návrhem na boj proti terorismu. Možná je ten návrh poněkud ukvapený. Já bych ho nejradši vrátila komisi a požádala ji, aby přišla s lepším návrhem, protože přesně jak už tady bylo řečeno, tento návrh už teď napáchal eh, velmi mnoho škody. Jakožto sociální demokratka si vážím dlouhé tradice lidových hnutí, eh, k nimž patří i sportovní střelci a myslivci a myslím si, že by neměli mít eh, žádná taková omezení pro svou činnost. Potřebujeme legislativu, která by zajistila bezpečnost občanům, aniž by byla omezena jejich svoboda věnovat se sportovní střelbě nebo myslivosti. Potřebujeme společnost informační systém, s tím souhlasím, eh, přeshraniční systém pro registraci eh, zbraní, eh, nová pravidla pro bezpečnou úschovu, deaktivaci, na boj proti ilegálnímu trhu se zbraněmi, které byly dříve používány například v armádě. Zároveň je ale znepokojivé, že dřívější evropské legislativy nebyly některými členskými státy implementovány dodnes. Některé věci už tu byly byly řečeny eh, z těch, které mě dělají starosti eh, z pohledu mě, mého a mé členské země. A to je právě otázka lékařských prohlídek. Ty jsou potřeba, ale neměly by být řízeny takovým způsobem, jak se tady navrhuje. Eh, potom zákaz zbraní B7 by znamenal, že sportovní střelci budou mít problémy. Soukromý online prodej je také důležitý v zemích, kde jsou dlouhé vzdálenosti a řídké romské osídlení eh, a tak dále. Takže já doufám, že tuto situaci vyřešíme, ale jak už říkali ostatní přede mnou, myslím si, že komise napáchala tímto návrhem obrovskou škodu. Eh, návrh je potřeba, ale pokud možno nějaký nový a jiný. Děkuji, nyní paní Wenberg. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, toto je panikářské opatření, které není příliš promyšlené. Patrně ta představa byla taková, e, že e, toto zabrání teroristickým útokům, jaké proběhly v uplynulých letech, ne, omlouvám se, je nějaký problém? Můžu pokračovat? Takže, e, jak už bylo řečeno, ve Švédsku máme mnoho myslivců, mnoho střeleckých bů, a máme také e, armádu, která potřebuje e, používat určité zbraně. E, dostáváme spousty e-mailů ve Švédsku, o tom probíhá veliká debata a já bych chtěla položit otázku už jste dopadli nějakého teroristu, který by měl legálně drženou zbraň. Podívejme se jenom ve Švédsku. Pokud jde o vraždy, tak podle Rady pro prevenci kriminality 90% vražedných zbraní jsou nelegální zbraně. Tak není problém někde jinde. Neměli bychom se zamyslet nad tím, jak se všechny ty ilegální zbraně dostávají do našich zemích. Není problém náhodou tam, tím bychom se měli zabývat. Eh, chtěla bych ještě také zmínit, že eh, tento eh, návrh je i na komisi nesmírně nepromyšlený a špatný. Například kritérium podobnosti, že poloautomatické zbraně, které se podobají automatickým zbraním co do vzhledu, to, to je směšné. O co tady, k, k čemu to je? Potom vidím velký problém ve Švédsku v tom, že mnozí, eh, mnohé kriminální gengy přistěhovalců eh, fungují jako pašeráci zbraní z východního bloku. Je velice snadné eh, o tamtud dovést zbraně, to je také velice důležité si uvědomit. Děkuji vám. Děkuji nyní paní Corazza-Bild. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že je velice důležité, abychom považovali terorismus a také sílící toky zbraní za závažnou věc. Nicméně, tato, to návrh směrnice se ne, nesoustředí na ten konkrétní problém. To znamená eh, boj s těmi nelegálními zbraněmi. Takže je důležité rozdělovat mezi nelegálně drženými zbraněmi, které jsou pak použity pro účel terorismu. Jsou eh, to v tom smyslu předkládáme pozměňovací návrhy i s kolegy z IMKA. Chceme tam e, zásadní změny textu. Také je zde velice špatná věc, že vlastně evropští, evropané se odvrací zase od Evropské unie kvůli tomuto návrhu, kvůli tomu, že ten návrh je nejasný, je tam nejasná ta kategorizace střelných zbraní. A proto je naprosto zásadní, aby ten text aby vlastně ta, aby ta situace zůstala taková, jaká je, abychom neměnili ty kategorie. Týká se to těch semi, těch poloautomatických zbraní B7 a A7. Pak je tam ta otázka té podobnosti, to také je možné různě překroutit. Vedlo tak, vede tak velké nejistotě, kdo vlastně by pod to spadal, jaké zbraně by se toho týkaly. Takže já navrhuji, aby se zde neprováděly změny. Také je pravda, že zde Ehm, nejsou, e, nebyly předloženy žádné platné argumenty. Také si myslím, že je důležité, co říkala už i mnoho kolegů, aby zde byly společná pravidla pro deaktivaci. Některé členské země už mají velice dobré systémy, to znamená, že vlastně ta země, ta zbraň musí být deaktivována tak, aby tam, aby tam vlastně už byl bezcený kus kovu. Pak také je důležité, abyste byly možná společn, nebo některé členské státy budou muset zvýšit eh, ty určité standardy, aby nelegální zbraně pardon, aby ty nelegální zbraně nemohly být přeměňovány v nelegální zbraně. Pak je tam také otázka, která se týká označování. Mm, možná by to mohlo mít tedy um, přidanou hodnotu k tomu, že dojde k modernizaci a k navýšení bezpečnosti, ale spíše bychom eh, měli jasně definovat ty nejdůležitější prvky té zbraně, které opravdu souvisí s výkonem té zbraně. A neměli bychom se zabývat takovými těmi věcmi, jako jsou tlumiče a další. To vlastně nejsou ty zásadní prvky té zbraně. Pak co se týče těch eh, prohlídek lékař zdravotní způsobilosti, tak eh, si musíme opravdu říct, že některé členské státy mají už teď velice dobré systémy. Například ve Švédsku je to lékař, kdo je vlastně odpovědný za to, že vydá posudek eh, policii, eh, že informuje policii o člověku, ehm, který chce ehm, zbraň, že tedy není psychicky nebo fyzicky způsobilý. Komise ve svém návrhu navrhuje ty prohlídky každých pět let, ale já si myslím, že to nepomůže mm, v těch členských státech, které už teď mají dobrý systém. Takže ohledně těch lékařských prohlídek bych tam ponechala subsidiaritu. Dále e, otázka té lhuty těch licencí, e, to bych, e, to je to samé obnovování zbrojního průkazu každých pět let, to by v celém v mnoha členských státech vedlo k navýšení byrokracie a vlastně ne, neřešilo by to ty skutečné problémy. A opět si myslím, že by to mělo být zde ponecháno na členských státech, protože některé členské státy už teď mají vynikající systémy e, kontroly e, zbrojních průkazů. A je také důležité, aby všechny ty prohlídky a kontroly prováděly příslušné orgány. Pak si myslím, že se nám nelíbí ani ten návrh na zákaz eh, prodeje na dálku, protože to by dopadlo na venkov, na venkovské oblasti. Je to tak, že tedy ten prodávající i ten kupující musí mít všechna oprávnění a musí tam být možnost je kontrolovat, ale proč zakazovat prodej na dálku? Mm, samozřejmě eh, ten nedovolený prodej na internetu, ten už je ošetřen jinde. No a pak je tam ještě řada dalších věcí, kde můžeme ještě to zlepšit. Máme také mnoho pozměňovacích návrhů, takže je důležité třeba, aby tam byl ten nový prvek bezpečného uložení zbraně, takže to je důležité třeba i na ochranu dětí. Ta zbraň musí být uložena takovým způsobem, aby se tam snížilo riziko nějakých eh, úrazů nebo toho, že ta zbraň se dostane do rukou někoho, kdo, to, kdo tu zbraň chce použít nelegálně. Mm, také tam musí být ještě eh, lepší sdílení informací, o tom hovořil i Europol. Musí tam být více spolupráce a sdílení informací i mezi donucovacími orgány, které vedou vyšetřování. Takže myslím si, že můžeme posílit ty dobré prvky. Deaktivace, um, harmonizované označování a lepší přeshraniční spolupráce, takže tyto prvky bychom měli posílit a ty špatné prvky návrhu bychom měli vyškrtnout, protože ty zkrátka pouze jenom obtěžují řádné občany, kteří mají právo požívat eh, své svobody a kteří nějak nenaruší bezpečnost ostatních občanů. Děkuji. Děkuji, paní Kracabel. A nyní žádám komisi, zástupce komise. Chcete se vyjádřit? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi několik komentářů k tomu, co jsem slyšela. Zaprvé bych chtěla poděkovat zpravodaji za návrh zprávy. Celá řada prvků návrhu komise je tam podpořena. A ještě než se dostanu k podrobnostem, tak mi dovolte pár slov k tomu, co zde zaznělo. Už od začátku komise říká, že ví, že se tím nevyřeší problém terorismu, ale my se chceme, my chceme ošetřit některé věci, které se týkají bezpečnosti obecně, bezpečnosti občanů. Není to pouze kvůli terorismu. Náš návrh jsme ehm, vypracovali na základě dobrého hodnocení té původní směrnice, snažili jsme se najít, jaké jsou tam problémy, jaké jsou tam nedostatky a snažíme se vlastně ošetřit ty nedostatky a ty eh, mezery, které jsme zjistili během hodnocení. Hm, během toho hodnocení jsme diskutovali s členskými státy, se s aktéry, se, se zástupci průmyslu, také i třeba jsme hovořili i s různými združeními myslivců a sportovních střelbů, střelců, s nimi jsme také vedli různé pohovory a vedli jsme s nimi konzultace ohledně různých prvků, která se týkají právě ustanovení v této směrnici. Takže ještě jednou říkám, že my se snažíme odstranit ty slabé stránky, které jsme identifikovali a o kterých jsme hovořili, a které tedy bohužel mohou vést k tomu, že, nebo minimálně zvyšují riziko toho, že se vlastně dostávají na trh nelegálně e, držené zbraně a že vlastně ty zbraně jsou pak nelegálně provávány. A ještě jednou chci zopakovat, že nechceme mm, zde jak si směšovat a házet do jednoho pytle myslivce, sportovní střelce a teroristy. Jsme si velice dobře vědomi toho, že v Evropě existují 100 tisíc, 100 tisíc, stovky tisíc lidí, eh, kteří eh, jsou myslivci, nebo kteří střílí jako eh, sport, kteří mm, tedy nikdy neporušili žádná pravidla, dodržují všechna příslušná pravidla. My jsme to takto nikdy nechtěli, ani to neděláme, že bychom všechny tedy házeli do jednoho pytle, všechny ty sportovní střelce, myslivce, kteří dodržují všechny předpisy, abychom je házeli do jednoho pytle s těmi teroristy. A zcela vůbec nechceme oslabit právo lidí, kteří chtějí legálně držet zbraň. A teď tedy řeknu několik komentářů k věcem, které jsou důležité. Nemohu tedy hovořit úplně o podrobnostech, ale vyjádřím se ke dvěma věcem. Uh, takže ty, ta zbraně kategorie B7. Jak eh, jsem teď slyšela v té rozpravě, tak pro mnoho poslanců není dobrým kritériem to kritérium podobnosti se zbraní. Jak už jsme řekli opět od začátku, věděli jsme, že to není úplně dobré kritérium. Eh, snažili jsme se najít nějaké lepší řešení, byli jsme otevřeni dalším návrhům, Mm, i proběhly jste i rozpravy zde v Evropském parlamentu a také i na radě. Hledali jsme nějaký způsob, jak to formulovat nějak le, nějakým lepším způsobem. A také bych ještě chtěla zdůraznit, že někdo říkal, že to je úplně směšné, že to je směšný návrh. Já chci říci, že to je tam vlastně uh, už uh, tam od roku 1991. Eh, ten, to ustanovení přenosu kategorie z B na A, do kategorie A. Ale nám jde o jednu věc, kterou podle mého názoru mnozí z vás sdílíte. Nechceme, aby poloautomatické typy útočných pušek, které jsou opravdu určeny pro policejní nebo pro ozbrojené složky, se dostávaly do rukou sportovních střelců. A jsem si jistá, že třeba poloautomatická verze Kalašnikova určitě není střelnou zbraní, kterou vy sami byste chtěli eh, vidět na legálním trhu, aby tam byla možnost, že si ji může koupit kdokoliv. Takže jsme se snažili nějakým způsobem to tam lépe formulovat. Jeden z eh, poslanců eh, říkal právě o těch určitých kritériích, takže mm, můžeme možná tady spíše vycházet eh, z toho, že tam definujeme určitá technická kritéria. No a ta druhá část, ta se týká sběratelů. To je také velice důležité pro komisi. Ve svém návrhu a v té podobě, jak ta směrnice dnes je, je to tak, že sběratelé jsou úplně vyloučeni já vůbec nechci kritizovat sběratele jako takové. Slyšeli jsme, že existuje většina sběratelů, kteří v dobré víře mají e, tedy zbraně, kteří jsou velice poslušnými občany, dodržují všechny předpisy, nikomu neškodí, ale je to tak, že vlastně zatím je to tak, že podle práva Evropské unie Teď e, samozřejmě je to tak, že některé členské státy to regulují sami ve svém vnitrostátním e, rámci, takže některé členské státy mají také pocit, že je nutné regulovat sběratele. Nicméně to základní právo Evropské unie o sběratelích neříká vůbec nic. Pouze říká, že ta směrnice se netýká sběratelů zbraní. My se však domníváme, že sběratelé by tam měli být začleněni. je to vlastně v tom, v tom základním pravidle eh, tam vlastně nic nebylo. To znamenalo, že zatím by to bylo tak, že sběratel má vlastně mm, přístup třeba i k zbraním typu A, který, která ostatním zakazujeme. Takže z toho důvodu jsme to tam chtěli nějak upravit a chtěli jsme říci, že sběratelé zkrátka také musí být eh, nějakým způsobem eh, omezeni tou, ehm, tím zákonem. Takže to byly dva takové hlavní problémy, na které jsem chtěla upozornit. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo zpět paní zpravodajce, paní Valero. Děkuji za všechny postřehy. Já si myslím, že nakonec z toho bude dobrá směrnice, ehm, když naše, díky naší práci v tomto výboru i ve výboru IMCO a také díky komisi, která jistě poslouchá a vezme na vědomí, co si v parlamentu myslíme. Chtěla bych ještě zdůraznit, co už tu někteří řekli. A sice, že ten obrázek eh, myslivců a lovců, který je takto předestírán, eh, je pro ně opravdu velice těžký eh, že v podstatě byli všichni prohlášení za idioty. E, proto si myslím, že že i, i já bych mohla napsat všech těch 269 pozměňovacích návrhů sama, což jsem samozřejmě neudělala. Nicméně e, ta diskuze je velice podivná, šíří se mnoho zvěstí a proto je dobře, že komise řekla, že toto nebyl záměr e, činit toto rovnítko mezi terorismem a sportovními střelci a myslivci. Potom další důležitá věc. E, my jsme z, z, my jsme tady sice z politických frakcí, nicméně pocházíme z různých zemí, kde pravidla vypadají velice odlišně. E, v, v, severu, e, na, na severu, kde žijí e, jsou mnohem méně přísná pravidla než v mé druhé vlasti ve Španělsku. Takže je potřeba nastavit nějakou vyváženost tak, aby existoval stejný model pro všechny. Podle mého názoru je potřeba stavět na tom, co je dobré a z toho vytěžit několik základních kritérií pro například formu lékařských prohlídek. Eh, Anna Maria hovořila o tom, jak to funguje ve Švédsku a sice, že lékař má ohlašovací povinnost, nicméně ani to nevždycky fungovalo. Takže by bylo dobré najít eh, model, který by byl jaksi rovnoměrnější a který by znamenal eh, lepší kontrolu nad fyzickým a duševním zdravím těch, kteří mají nějakou zbraň. Já si tedy myslím, že jsme dospěli k dobrému kompromisu, v našem výboru, nebo tedy mezi stínovými zpravodaji, a můžeme pro něj hlasovat. Samozřejmě s ohledem na různé modely, které existují v členských státech. Děkuji velice, paní Valero, děkuji kolegové, kolegům za veškerá vystoupení. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu programu a tím je sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě na téma silnější a inteligentnější informační systémy pro hranice a bezpečnost. A já tímto dávám slovo komisi, pak zahájíme diskuzi. Ze strany komise je tu pan Sula z ředitelství pro vnitra. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o toto sdělení, silnější a inteligentnější informační systémy pro hranice a bezpečnost se zaměřuje na efektivitu výměny informací mezi členskými státy. Ta důležitost je zjevná. Je to nedílnou součástí Evropského programu pro větší bezpečnost a také 66. závěrů Rady. které volaly po ustavení lepší výměny informací mezi pohraničními orgány členských států o založení příslušné databáze, která by ukládala údaje o osobách, které překračují hranice. To už se povedlo a teď je třeba rozhodnout se, jak zefektivnit to, co již máme, případně s jakými novými systémy přijít a jakou novou architekturu dat zavést. Vzdělení uvádí, SIS, tedy ten šengenský informační systém, Eurodac a systém VISA a také systém EPA, eh, na který je připojen Europol, Interpol, pohraniční stáž a ek, stráž a ECRIS. Všechny tyhle informační systémy eh, fungují velmi, některé z nich tedy fungují velmi dobře, všechny obsahují velmi užitečné informace, nicméně komise zjistila také celou řadu nedostatků, například eh, skutečnost, že některé systémy fungují méně než optimálně, a dají se najít určité mezery a jejich používání je velmi fragmentované a tím také složité. Já to ukážu na konkrétních příkladech. SIS je největší a nejčastěji používanou platformou pro výměnu informací mezi policejními složkami a pohraničníky, má 2 miliony konečných uživatel, těch dotazů bylo více než 3 miliardy a v minulém roce a obsahuje více než 63 milionů údajů. Je tedy možné Eh, zadávat tam poplachová hlášení, není však možné například vkládat otisky prstů. To znamená, že osoba, již se poplach v rámci SIS týká, přesto může uniknout. Proto bychom rádi eh, zavedli eh, podsystém s názvem EFIS, který umožňuje identifikaci od potisku prstů a to co nejrychleji. A pak tu máme taky e, návrh nového systému, který umožňuje vkládat data i o občanech třetích států, kteří vstupují na území Evropské unie. A pokud jde o cestující, kteří nemají výzum, kterém bylo zamítnuto výzum, to znamená, že o ně nejsou informace v rámci EPI, EPI nebo NPR. Ty chceme podchytit v nové databázi. Komise do konce roku posoudí, do jaké míry je to technicky průchodné a možné. Pokud jde o složitost a fragmentaci těchto systémů, sdělení uvádí, že pohraničníci se potýkají s problémy ve chvíli, kdy chtějí vytěžit více informací nebo informace většího rozsahu z několika databází najednou, protože tyto nejsou efektivně propojeny. Vesne se řešit tento problém sdělení uvádí čtyři hlavní cíle, které by měly být které by měly být použity k posílení tohoto bezpečnostního systému. První cíl. Informační systémy by měly být komplementární a měli bychom předcházet případnému zdvojení a odstranit je, zrovna tak jako mezery. Systémy by měly být neustále aktualizovány v důsledku vývoje technologií, utajení, Eh, údajů by měla být věnována velká pozornost. Za třetí, také dodržování lidských práv občanů Evropské unie a ze třetích zemích v souladu s, s úmluvou o lidských právech. A za čtvrté, tam, kde je to technicky proveditelné a možné by tyto, technicky, tyto databáze měly být propojeny, měly by spolupracovat tak, aby bylo možné simultánně vyhledávat několika z nich tato možnost je důležitá pro policejní složky a pro pohraniční stráž, která by měla, ty pracovníci těchto složek by měli mít plný přístup, samozřejmě za předpokladu ochrany dat. Pokud jde o systémy na, Evropské unie, na úrovni Evropské unie, Evropská unie založí expertní skupinu, eh, zasedání v ní budou přizváni všichni potřební experti. Poprvé by se měla sejít v červnu. Komise zvážila i právní překážky lepšího sloučení těchto databází, zvážila také technologická kritéria a dopady na ochranu dat Vypracovala následně strategickou vizi toho, jak by interoperabilita měla fungovat, a to ve středně i dlouhodobém výhledu. Mezitím ovšem nebudeme spát na Vavřínech, přesně naopak. Komise už oznámila celou řadu konkrétních iniciativ, celá řada z nich proběhne již v roce 2016. Komise již brzy představí návrh revize právního základu Eurodac, tak aby došlo k zlepšení jeho funkcionality funkčnosti a bylo možné tuto databázi použít i v případě nelegální migrace. Pokud jde o systém SIS, jeho fungování by mělo být přeskoumáno do konce letošního roku a výsledkem by měl být návrh dalších zlepšení. Také hodláme revidovat právní základ pro zpracování údajů o pasažerech letového provozu. Hodláme také revidovat legislativu, která se týká eh, boje proti padělání dokumentů a způsobu, jakým eh, jsou zpravovány osobní údaje z osobních dokladů. Jak už jsem řekl, budeme také řešit potřebu zavést zvláštní databázi, která by se týkala evropských cestovních dokladů. Pokud jde o interoperabilitu, tady spolupracujeme s EU ALISA, což je Evropská agentura, eh, která přeskoumá možnost toho, zdali, zdali lze vyvinout rozhraní, která by umožnila spolupráci jednotlivých databází, aniž by tím byla eh, narušena přístupová práva. Komise hodlá dále propagovat myšlenku centralizace této, eh, všech těchto systémů, případně tedy zavedení jednoho centrálního místa, které umožní přístup do všech z nich. Technické parametry systému sdílení biometrických údajů je také projektem, který budeme řešit a také vypracujeme studii toho, do jaké míry je průchodné dlouhodobě uchovávat data a za tímto účelem založit speciální databázy. EU Alisa kromě toho bude také dále pracovat na vyvinutí globálního formátu pro všechny relevantní informace a, a například tedy možnosti zdali údaje ze systému SIS může využívat Europol ve svém boji s trestnou činností a terorismem. Další snahy se soustředí na zkvalitnění dat, jež jsou obsahem všech systémů. Budeme také monitorovat užití těchto systémů ze strany členských států. Víme, že členské státy již maximálně využívají SIS. Toto lze ještě zlepšit tím, že budeme vkládat lepší data a bude možné konzultovat kdykoliv je to potřeba. Komise také chce zavést přístupové pracovní stanice k tomuto systému na všech hranic, vnějších hranicích, hraničních přechodech na vnější hranici Evropské unie. Závěrem chci říci, že tento program je náročný, ambiciozní, vyžádá si koordinované úsilí. Toto sdělení nepředpokládá, že řešení přijde rychle, bude to trvat dlouhé roky, než se podaří změnit architekturu informačních systémů Evropské unie tak, aby byly plně výkonné a interoperabilní. To je třeba eh, samozřejmě také provádět za předpokladu dodržení všech ustanovení legislativy na ochranu dat. Nicméně prohloubení interoperability je naprosto nezbytné pro zlepšení naší interní bezpečnosti i pro lepší ochranu naší vnější hranice. Děkuji. A nyní otvírám diskuzi. Pan Kvalio. Děkuji. Začnu tím, že poděkuji komisi za tuto prezentaci. Jsem rád, když vidím, že konečně nám komise nabídla komplexní přehled toho, kde jsou problémy, co je třeba zlepšit, jak systémy fungují a jaké nové kroky je třeba přijmout, a to tedy plánovaným způsobem. Dovolte mi začít tím, že se zaměřím na SIS. Navzdory tomu, že se tento systém potýkal s rozpočtovými problémy, je to oblíbený, často používaný informační systém a dobrý příklad toho, jak může fungovat eh, legislativní základ. SIS nyní přechází do druhého eh, stádia, které umožní vkládat elektronicky zpracované otisky prstů. Eh, dochází také k přeskumu toho, jak systém funguje a to umožní provést celou řadu zlepšení. Rád bych také poukázal na to, že na začátku celého procesu SIS Evropská komise a Evropský parlament bránili tento nástroj tam, kde členské státy tuto myšlen, této myšlence oponovaly, ale díky bohu systém se podařilo prosadit. Takže já jsem velmi rád, že opět společně plánujeme zlepšení tohoto systému prostřednictvím konkrétních opatření. A jsem také rád, že i údaje o rozhodnutí o návratu bude možné vkládat do SIS. Mám ale šest otázek. Za prvé, Považuje komise za užitečné oznámit to, že budou předkládány nové návrhy ve chvíli, kdy zároveň skupina expertů bude teprve založena a bude zkoumat, zdali již teď nedochází ke zdvojování funkce některých systémů. Za druhé, dnes máme agenturu, která spravuje evropské informace, je to tedy EU ELISA, a tu nesmíme opomíjet. Tato agentura musí mít mandát adekvátní rostoucí, se, rostoucí poptávce a také potřebný finanční základ. Já se tady chci zeptat komise, jestli to financování považuje za dostatečné. Za třetí, pohraniční stráž. Tady možná komise bude muset revidovat právní základ pro Eurodac a SIS. Vy jste to také zmínili a já se ptám, jestli chcete příslušné návrhy předložit současně. A může mi komise vysvětlit, jak chce používat Eurodac za účelem monitorování druhotného pohybu. Pět. Komise identifikovala nebo tedy hovoří o kvalitě informací, jako kdyby to byl horizontální problém a chce tedy eh, monitorovat kvalitu dat eh, centrálně. Eh, můžete mi vysvětlit, co tím přesně myslíte? A za šesté, Má komise pocit, že je potřeba zavádět nová opatření na zlepšení elektronické bezpečnosti dokumentů a zprávu nebo tedy management eh, osobních údajů. Děkuji, pane Koleju, paní Fajo. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Já ústí Evropské komise vítám. Vítám, že se snaží přinést návrhy a vytvořit akční plán, jak v budoucnu se vypořádat s těmi všemi údaji efektivním způsobem. Zcela jistě je to dobrá cesta vpřed. Ale už pan Coelho eh, k tomu měl pár komentářů a já tak rovněž učiním. Je zde jedna věc, která mě trochu mate. Komise by chtěla vytvořit eh, takové jediné středisko všech údajů, ale zatím máme databázi PNR, pak máme Schengenský informační systém, celou řadu dalších databází, která vytváříme chci se zeptat, zda tento akční plán je v souladu eh, s dalšími aktivitami, které zde vedeme, například snahu o inteligentní hranice a tak dále. Nedávno jsme schválili balíček o ochraně údajů. A mě zajímá, zda vlastně můžete združit eh, všechny lidi, uprchlíky, uchazeče o azyl, lidi, na kteří musí mít víza, ostatní evropské občany, stát, to vlastně všechno můžeme dát dohromady. A také pan Coelho říkal, jak to s využíváním těch stávajících systémů. Mě by zajímalo, zajímaly podrobnosti o tom, jak je to vlastně mm, zda to, jak, jak, jak ten váš budoucí návrh je v souladu s, těm, s tou minulou prací. Děkuji, není paní Minar. Děkuji. Já se vlastně budu ptát trochu podobně, jak už, jak už se ptali mý kolegové. Já bych rovněž chtěla nejprve poděkovat komisi za to, že přišla na dnešní jednání a že o tom s námi dnes diskutuje. Všichni se snažíme zabránit, aby šengenský prostor kolaboval. Chceme najít nějaké nové řešení, nějakou novou způsob, nějaký nový způsob, eh, protože nechceme ty klasické hraniční kontroly. Já mám k tomu ale několik komentářů. Zde se vlastně uv... Zde se vlastně přemýšlí o vytvoření nového systému, eh, má být na tom eh, systému entry-exit, jak už řekla kolegyně, nám nechybí údaje, nám chybí integrovaný přístup a interoperabilita. A také je tam nedostatečná spolupráce ze strany členských států při tom, jak s těmi údaji zachází. Já bych tedy chtěla požádat komisi, zda by mohla podrobněji se zamyslet nebo říci nám, proč je tam ta potřeba vytvořit nový systém a zda se tím zlepší bezpečnost. A druhá otázka se týká um, uchovávání údajů a omezení, um, jak víme, tak je velice těžké stanovit období uchovávání údajů, které má zlepšit bezpečnost. Také využívání biometrických údajů bude mít pozitivní i negativní dopady. Jaké jsou záruky, které nám řeknou, že bude docházet k bezpečnému uchovávání a využívání údajů? A nakonec ještě říci, že zde se vlastně soustředíme pouze na nedovolenou migraci, ale nesnaží se o zlepšení celkové kvality. Já chápu, že ten příliv migrantů změnil naše, eh, naše priority, ale měli bychom se soustředit i na ty další věci. Děkuji nyní pan Albrecht. Děkuji. Já také bych chtěla poděkovat nejprve komisi za prezentaci jejich návrhu. Myslím si, že se shodneme na tom, že lepší sdílení informací a lepší přístup k existujícím informacím eh, týkající se zejména rizikových nebo podezřelých eh, aktivit, to je přesně to, co potřebujeme. A také se shodeme na tom, co, o čem bylo uh, hovořeno v souvislosti s řízením nebo s ochranou hranic. Chceme bojovat proti terorismu a organizovanému zločinu. To je určitě něco, co musíme eh, dobře sledovat, co musí být <clears throat> v hledáčku naší pozornosti. Ale také, když chceme, aby všechny ty systémy byly navzájem interoperabilní a aby lidé měli lehký přístup k informacím, tak pak eh, je zde jedna otázka, která je možná tady spíše retorická jaké, jaké standardy tam musíme mít, aby to všechno fungovalo. Když se podíváme třeba na VIS, SIS, Eurodac, Europol nebo databáze Europolu, Nedávno jsme schválili PNR, jmenu evidenci cestujících, a pak jsou zde ještě také ustanovení, tedy respektive si říci, že každá ta databáze má jiná ustanovení, která uh, upravují uh, předpisy, které se týkají ochrany údajů. Hmm, máme se zpravodajem Mario Laustín a ještě i další kolegové se věnovali těmto věcem. Já chci říci, že tato směrnice by se, vlastně by se nemohla použít na některé systémy. Já se ptám, chceme vytvořit koherentní systém a chceme opravdu dobře nastavit ty standardy, tak proč zde komise nenavrhne jednotné standardy pro všechny tyto systémy. Já to nechápu. Myslím si, že i Evropský parlament už potom volal. Eh, říkal, že chceme jednotné standardy pro ochranu osobních údajů. A to, že zde teď máme směrnici pro členské státy na ochranu osobních údajů, tak to je skvělé. No ale co evropské orgány, co evropské agentury? Opravdu si myslím, že to by byl ten dobrý krok vpřed. A že eh, všechny ty vysoké standardy, které musí splňovat členské státy, by také se teď měly použít na všechny tyto celoevropské systémy a na jejich eh, fungování interoperability. Ještě chci říct si něco, co už zde zaznělo. Eh, také chci upozornit na překážky, o kterých musíme stále ještě bojovat. bude to vyžadovat i třeba to, aby Evropský soudní dvůr se třeba vyjádřil k věcem, jako je doba uchovávání údajů, anebo na to, že tam musí být omezen eh, účel, za jakým chcete mít přístup k těm údajům. No a pak je tam také ten systém entry-exit, Také tam musí být ten, to pravidlo privacy, um, ehm, protection by design a tak dále. Musí tam být také stanoveny zcela jasně maximální doby uchovávání údajů, musí tam být pravidla a tak dále. A chtěl bych tedy, aby tam byl harmonizovanější přístup. Je důležité, eh, dnes je to tak, že ty systémy jsou interoperabilní, ale zároveň vlastně se na ně vztahují různá pravidla. Děkuji nyní paní Veržia. Děkuji. Já jsem se asi možná měla hlásit to slovo dřív. Jsem stínová zpravodajka. Chtěla bych poděkovat komisi. Je to vlastně poprvé, kdy mám v rukou dokument, který nás eh, přehledně informuje vlastně o všech těch jednotlivých prvcích celého toho systému. Je tam takový přehled. A já se chci zeptat, jak budeme dále pokračovat, protože teď probíhá celá řada různých přeskumů, mm, které probíhají paralelně. Mm, teď bude zřízen další interoperabilní systém, jak už říkal kolega Albrecht, chtěli bychom harmonizovaný přístup, ale teď je otázka, co se má harmonizovat s čím. Hmm, mě vždycky trochu dělá vrázky ta interoperabilita a zajímá mě také, jaký je účel. Neměli bychom směšovat věci, které mají různý cíl. Máme zde například databázy žadatelů o azyl, pak je tady databáze ztracených dokladů, pak je tam databáze lidí, které hledá Europol. Myslím si, že tam bude obrovský počet vlastně těch přístupů do toho systému, může se to zablokovat a navíc ty technické prostředky stejně nemohou vyřešit všechny problémy. pokud je důležité, aby ty systémy byly pak používány řádným způsobem, musíme zaručit, že členské státy to budou používat dobrým způsobem. Souhlasím také i s panem Koeliem v tom, co částečně říkal. Ty e, nástroje musí sloužit účelu, za nímž jsme je zřídili. A je také důležité, aby zde existovala koherence. Pokud zde chceme ten inteligentní informační systém, chceme zde takzvané inteligentní hranice, já se ještě ptám, co, co to vlastně tedy znamená. Já vůbec nejsem jistá, zda tedy můžeme mít nějaké zahranice, mohou být inteligentní. Jenom chci říci, že jsou zde systémy, které by měly být navzájem propojené. Dnes dopoledne jsme zkoumali jiný návrh komise, který měl posílit eh, údaje, mm, které se týkaly eh, vstupu přes hranice. Také jsme nedávno schválili eh, systém PNR. Schválili jsme také balíček o ochraně osobních údajů. Mm, musí zde být alespoň minimální koherence. I zástupce Eurodaku hovořil o tom, že je třeba ten systém přeskoumat. Já tomu tak úplně nerozumím. Hovoříme o tom, že chceme vyplnit nějaké právní lakuny, odstranit nedostatky. Myslím si, že by to všechno mělo být zejména kvůli tomu, aby z toho měli prospěch občané. Ano, ano, děkuji. Já jsem ráda, že jste si vzala slovo, i když se ke mně nedostala informace, že jste stínová zpravodajka. Paní Sofie T. Info. děkuji. Já sama nejsem stínovou zpravodajkou, ale mám také určité obavy v této věci. Nejsem vůbec proti tomu zásadní, základnímu principu vůbec. Ale když se podíváme na historii celé této věci, tak tam existují určité dotazníky. Už eh, tam existoval určitý návrh ještě před tímto návrhem a oni to odůvodňovali tím, že chceme podpořit vlastně ti, kterým vypršelo víza a zůstávají na tom eh, eh, na tom území. A teď vlastně najednou říkáme, že to chceme použít proti zahraničním bojovníkům. Mám pocit, že některé prvky jsou eh, problematické. Například o Eurodaku jsme se rozhodovali před několika lety a tehdy jste říkali, ne, ne, ne, je to pouze kvůli identifikaci. Pamatujete si to, jak to tehdy bylo? Někdy je dobré trošku se podívat, eh, trošku se ohlédnout, jak to bylo. Také zde hovoříte o takovém evropském systému EFTA, EFTA, v minulosti, když jsme hovořili o těch prvních návrzích inteligentních hranic, tak komise říkala, že Amerika, USA má také systém entry exit. Ale pokud já vím, tak oni mají stále ještě problémy s tím, aby ten systém byl plně v provozu. Takže co vás vede k tomu, že si myslíte, že nám se to podaří lépe? Pak by mě ještě zajímalo trochu více informací o finanční stránce protože ty systémy budou muset vypracovat firmy. Ehm, mě by zajímalo tedy, zda tam nejsou nějaké zájmy Samozřejmě, že komise toto také konzultovala s eh, informačními firmami, protože oni mají dostatečnou erudici, takže mě by zajímalo, třeba jaké, s jakými firmami komise hovořila. Můžeme třeba dostat nějaké zprávy o tom, jak to vypadá s doporučeními, zda jsou nějaké odhady, finanční stránky této věci. Já si myslím, že i pan Coelho eh, řekne, že většinou ty odhady nebývají tak úplně přesné Například eh, na konečné náklady na SIS byly nakonec šestkrát nebo osmkrát vyšší, než byly ty odhady. No a budou zde nějaké obrovské mega informační systémy. Nevím, zda to nakonec bude v se to vyjde do toho rozpočtu, který byl na začátku. Já chci říct, že nejsem úplně proti, ale že jsme trošku skeptičtí. Děkuji nyní Lori, paní Loristan. Thank you very much. Děkuji vám. Eh, já bych v podstatě chtěla eh, pokračovat eh, ve stejném duchu a vzít si za základ novou situaci ohledně ochrany osobních údajů. My jsme vynaložili mnoho práce na to, abychom pochopili, jaká data, kde a jak musí být sbírána. A to všechno je založeno na, na Eh, účelovém omezení. Eh, myslím si, že potřebujeme eh, obecnější debatu o tom, jaký typ dat potřebujeme pro účely společného bezpečnostního prostoru. Teď evropské instituce vyvíjejí nové funkce a instituce Europol, Eurodac, společná pobřežní stráž a tak dále. Ti všichni potřebují data. Musíme si tedy ujasnit, jaká data opravdu potřebujeme eh, pro poučely bezpečnosti, ať už v harmonizovaných databázích členských států nebo v jedné velké evropské databázi. V tom není zase takový rozdíl, ale měli bychom mít harmonizovaný systém sběru dat eh, a indikátorů toho, co potřebujeme. A to všechno, co, o čem jsme eh, rozhodli ohledně ochrany soukromí a ochrany eh, jednotlivce, tak na to nemáme jen směrnici, ale také nařízení. Chtěla bych vám připomenout, že směrnice Tata směrnice se přímo zabývá pouze trestnou činností, nicméně eh, inteligentní hranice nesouvisejí si pouze se zločinem eh, a pobřežní stráž také ne. Takže eh, tady musíme jít trošku dále a uvědomit si, co vlastně sledujeme celým tím systémem. Tím, že vytvoříme třetí nebo dvacátou novou iniciativu, vytvoříme pouze chaos, pokud nebudeme mít společné chápání toho konečného účelu, omezení a a toho, jaká data přesně potřebujeme. Některá data nám chybějí. Podívejme se například, co máme o uprchlících. Tam jsou obrovské díry a mezery v datech. To jsou data, která se nezbírají. My je ale budeme potřebovat pro integraci. Nicméně data nemáme. Kdo je se sbírá, za jakým účelem, jak u toho budou ochráněna lidská práva. E, ta, tyto otázky si myslím, že bychom měli e, probírat velmi dohloubky. Děkuji, paní Lauristin. Tak to bylo hodně otázek. Pane Sulo, nemáte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji za všechny tyto otázky. Já se pokusím na většinu z nich odpovědět. Pokud jde o ochranu osobních údajů a o omezení pouze pro některé účely. Pak se domníváme, že návrh na systém vstupu a výstupu eh, splňuje a je kompatibilní s přísnými předpisy pro ochranu osobních údajů, které existují na unijní úrovni. Myslím si, že Detaily těch ustanovení návrhu na systém vstup-výstup budou analyzovány později vaším výborem, ale mohu vám zaručit, že veškeré eh, patřičné záruky a omezení účelu a principu privacy by design, to všechno je v návrhu obsaženo. Pokud jde o to, že e, jsme oznámili sérii e, několika návrhů a e, paralelně vytváříme expertní skupinu. Tak nejprve, tato, tato expertní skupina se bude zabývat konkrétními aspekty interoperability a bude analyzovat možnosti, jak zlepšit interoperabilitu. To je tedy jedna stránka věci o které pojednává sdělení. A e, druhou stránkou je, že některé oblasti nejsou pokryty, že máme mezery v informacích, e, jak už bylo zmíněno, v informacích o cestujících bez víz, e, kteří přijíždějí na vnější hranici. Nemáme informaci před jejich příjezdem, takže to je vlastně mezera v informacích, které mají k dispozici pohraniční a pohraniční stráže. E, z tohoto důvodu má komise v úmyslu analyzovat nutnost a e, příměřenost vytvoření cestovního autorizačního systému. Máme také povinnost e, analyzovat různá nařízení týkající se SIS, VIS, EULISA. Eh, e Teď probíhají eh, evaluace a eh, u některých nařízení jsme na konci té evaluace. U některých z těchto nařízení jsme identifikovali potřebu znovu otevřít toto nařízení a navrhnout jejich modifikace, abychom zlepšili systémy a fungování jednotlivých agentur. To se týká také mandátu současné struktury a financování EU-LISA, eh, e tedy agentury pro řízení velkých IT systémů. pokud jde o kvalitu dat. Jak už jsem zmínil ve svém úvodu, máme systémy a musíme zajistit, aby tyto systémy byly efektivně využívány a aby informace zadané do těchto systémů eh, odpovídaly potřebám a předpisům. Je potřeba, aby ty informace byly použitelné někdy později, nebo je, aby, aby splňovaly technické i právní specifikace. Tak, aby eh, jejich obsah mohl být eh, využit později a aby mohl sloužit k identifikaci eh, osoby, Takže z našeho pohledu e, je nutné e, začít monitorovat kvalitu dat, e, aby se zlepšila efektivita systému. pokud jde o jedinou centrální databázi, jakožto jediné úložiště tak nejprve je potřeba, aby to vyhodnotila e, skupina expertů na vysoké úrovni. Musí být provedena studie vhodnosti a proveditelnosti. Je to dlouhodobý cíl, Je to až čtvrtý cíl. Tím prvním je Eh, vybudovat eh, jednotlivé databáze, za druhé interkonektivitu mezi nimi, za třetí sdílet některé služby mezi systémy, eh, jako je EFIS, tedy automatické sdílení otisku prstů. A potom, bude-li to potřeba, a bude-li možnost, tak pak teprve nějakou integrovanější databázi. Pokud jde o ukládání osobních dat v jedné jediné databázi, tak to by nutně nemuselo znamenat porušení e, ochrany osobních údajů. Každá informace e, je e, se za určitým účelem a bude takto označena. Bude označena účelem a zpracování dat bude vždycky probíhat adekvátně danému účelu pro ten, který bylo, byla ta informace sezbírána. Takže proto e, nebude e, jediný e, pro, bude data vždy sbírána k jednomu účelu a bude zaznamenáno v systému v jediné databázi, jakým způsobem se má s těmito daty nakládat. Pak různá pravidla pro uchovávání dat budou také fungovat podle toho, k jakému účelu ta informace bude sloužit. Technická integrace tedy neznamená, že bychom něco měnili, pokud jde o dobu uchovávání dat, účel a způsob, jak se k těm datům dostat. Tak ochrana osobních údajů, na to už jsem odpovídal. No, interoperabilita neznamená, že směšujeme data pocházející z různých systémů. Znamená to pouze autorizovat systémy k tomu, aby spolu komunikovali místo aby docházelo k několika výměnám mezi uživatelem a jednotlivými systémy, nabízíme možnost eh, zjednodušit eh, zadání vyhledávání tak, aby uživatel mohl vyhledávat paralelně v několika databázích. Čímž se sníží pohyb informace po síti a po jednotlivých národních systémech. E, také zvažujeme možnost e, interkonektivity na centrální úrovni mezi systémy, což je zcela v souladu s právem uživatele na přístup k informacím, takže pokud je o právo na přístup, nic se nemění. Je to pouze zjednodušení způsobu toho přístupu a nikoli změna práv k přístupu. Takováto interkonektivita na centrální úrovni by podle našeho názoru byla dobrá z hlediska ochrany osobních údajů, protože by to znamenalo e, snížení duplikace dat. Místo, aby tatáž informace se kopírovala do několika různých systémů, vznikne tady možnost využívat pouze jeden jediný záznam pro každou informaci a to pro různé druhy užití, tak jak to stanovují různá nařízení. A vyhne se, vyhneme se tím, tím tomu, aby vznikalo několik kopií e, té stejné informace. Dále k tomu, jaká data mají být sbírána. Eh, skupina expertů na vysoké úrovni má za úkol mimo jiné identifikovat, jaká data jsou odstranit ty překryvy, které existují, ale zároveň, abychom mohli zaplnit mezery, které u určitých, určitých typů cestujících máme. Tak tím jsem, myslím, zodpověděl většinu otázek. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Sulone, za vaše odpovědi. Děkuji kolegům za jejich otázky a pokračovat ve schůzi budeme ve tři hodiny odpoledne a přeji vám dobrou chuť.